we I open our afternoon meeting for today. Dobře, tak začneme s naším odpoledním jednáním. Děkuji vám všem. Je pravda, že je nás poměrně málo. Tak, čím se budeme zabývat a hlavním bodem pořadu jednání je veřejné slyšení o zjednodušení a omezení byrokracie v evropských strukturálních a investičních fondech. Jak víte, tak zjednodušení a zjednodušování je téma, o kterém se neustále hovoří i v rámci sdíleného managementu. Je to také zcela zásadní také v rámci vyjednávání legislativního balíčku pro období 2014-2020 a cílem zjednodušení je samozřejmě zlepšit prováděcí schopnosti a také efektivitu stejně tak jako přístupnost k evropským investičním a strukturálním fondům. V posledních letech byly přijata různá opatření, jejichž cílem je právě zjednodušení, mimo jiné tedy harmonizovaná pravidla pro všechna, mm, všechny fondy také zjednodušení ne e, vyučtování. Tudíž samozřejmě jde o to hlavně, abychom pomáhali příjemcům a pomoc příjemcům je něco, co je třeba zohledňovat na všech úrovních národní, evropské i regionální. Tudíž e, provádění těchto opatření spadá do zodpovědnosti výboru REGE a i z toho důvodu jsem velmi ráda, že zde k nám na, na toto veřejné slyšení přišly čtyři velcí odborní právníci. Vy jste všechny ty eh, dokumenty již obdrželi, máte je k dispozici, dostali jste je odděleně od eh, dnešního eh, pořadu jednání. Každý z našich čtyř hostů dostane 10 minut na to, aby přednesl svůj projev a poté samozřejmě také dostanou slovo i naši poslanci, členové výboru a zástupci komise, pokud tak budou chtít. Já představíme naše hosty. Je to eh, hlavní ředitelka eh, za výbor, který zastupuje regiony. Dále je paní Kandela z italského eh, regionu Puglia, tady za Bádensko, Vertrmbersko přišel k nám také pan eh, Kandela, pan Rys a poté ještě přišel také pan Dogaru. A v tuto chvíli dávám slovo paní doktorce pod Mögele. Máte 10 minut na svou prezentaci. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Děkuji samozřejmě také, že jste eh, na své zasedání poslali i naší eh, radu. Chci pouze říci, že my jsme Evropskou zastřešující organizací regionálních a místních vlád a já tady dnes budu hovořit eh, o tom, co vychází vlastně ze zkušeností eh, členů naší asociace. Samozřejmě mnohí z nich eh, mají velké zkušenosti se strukturálními fondy a také s prováděním a implementací, to znamená, že jsem velmi ráda, že zde mohu hovořit jejich jménem. Ve své složce samozřejmě najdete i všechny dokumenty. Takže mm, krátká možná analýza té současné situace je taková, že eh, se nám podařilo dosáhnout tu určité míry zjednodušení pro naše příjemce. Došlo tedy k elektronickému podávání žádostí a zlepšilo se také, eh, zlepšilo se celkově zpráva a řízení. Samozřejmě, že stále existují velké množství pravidel pro ty řídící úřady velmi často je frustrující, že vlastně to nařízení nebo ta nařízení bývají velmi komplikovaná. Teď eh, tady mám na mysli SELLs a ITIs a velmi mnoho členských států stále ještě nebylo schopno, jak se implementovat ta pravidla nebo jak si provádět je v praxi. Takže to je naše zkušenost. Já bych ráda ve své prezentaci zdůraznila, čtyři hlavní věci, které se týkají harmonizace, proporcionality a také managementu vycházejícího z výsledku. Takže když bychom začali a harmonizací, tak si říci, že my si velmi vážíme multifondového přístupu, přístupu v našem kontextu, i když je pravda, že to že těch přístupů je velmi mnoho, existuje mnoho přístupů, mnoho pravidel a mnoho fondů. A kromě toho v každém státu samozřejmě existují jinak fungující ministerstva a máme také i jiný způsob řízení na úrovni evropské a to samozřejmě eh, to všechno komplikuje. A z toho důvodu bychom rádi přednesli následující návrhy. Ty nástroje, které jsou navrhovány v rámci nového nařízení, jako například, jak si takové ty předběžné eh, či zprostředkovatelské úřady, eh, ITIs a tak dále, jsou pravidla, která ještě nejsou dostatečně prováděna. A my jsme také provedli studii, která má vlastně přeskoumat nebo měla přeskoumat provádění ITIs eh, v členských státech a zjistili jsme, že ta úroveň té, toho provádění je stále velmi nízká. My si myslíme, že to je třeba eh, změnit, protože to zjednodušení napomůže zcela zásadně. Rádi bychom také povzbudili Evropskou unii, aby zajistila, aby co nejvíce procesů a postupů bylo zjednodušených a jednotných pro všechny. A proto také tady máme eh, fondy ESF a ESFI, což si myslím, že jsou velmi dobré nástroje, ale je třeba je ještě trošičku eh, zlepšit. Z dlouhodobého hlediska si myslíme, že by bylo velmi důležité, kdyby existoval také nějaký centralizovaný eh, proud či centralizovaný management eh, pro všechny. My si myslíme, že by to opravdu hodně pomohlo. Mohl by to být takzvaný jeden one-stop shop, který by opravdu mohl pomoci a taky by zajistil jednotný, v podstatě takový jednotný eh, zdroj prostředků pro každý region a myslíme si, že by to mohlo být velmi efektivní. A v tom handoutu, který jsme vám připravili, tak ale teď to přeskočím. Co se týče flexibility, tak jsme zjistili, že ta flexibilita ještě nebyla dostatečně dosažena. Zjistili jsme, <clears throat> Tady ví, máme nějaké kvantitativní výsledky, ale víme, že u mnohých malých členských států ještě ta flexibilita je naprosto minimální. A jako jeden příklad, který uvádíme, je například příklad eh, Nizozemska. Co se týče přiměřenosti, takzvané proporcionality, tak jistě nebude pro vás eh, překvapením, že jsme od našich kolegů obdrželi velmi mnoho příspěvků. Říkají, že strukturální eh, fondy stále eh, provádí, nebo u strukturálních fondů stále existuje jaksi mnoha stupňová či mnohovrstvová forma auditů, což velmi často také vede k rozdílným výkladům, což samozřejmě vede k právní nejistotě pro všechny zúčastněné, včetně tedy těch eh, regionálních místních subjektů, ale také právní nejistota pro příjemce. Tudíž chceme samozřejmě i tady dosáhnout určitého zjednodušení, kterého bychom mohli mohli dosáhnout prostřednictvím sníženého eh, množství auditů, protože vidíme, že ta zátěž eh, spočívá také v počtu těchto vyžadovaných eh, auditů. Hovoří se také o více jaksi interních kontrolách a méně kontrolách ze strany Evropské unie. Evropská unie se snaží jaksi navyšovat kontrolu právě tam, kde Evropský účetní dvůr najde nejvíce pochybení. A to samozřejmě ale může vést také k eh, neúměrnosti eh, mezi různými členskými státy a může to být velmi jaksi k neprospěchu eh, jednotlivých příjemců a proto je také velmi důležité, aby i toto bylo určitým způsobem upraveno. A z toho důvodu doporučujeme následující. Myslíme si, že by bylo daleko lepší, kdyby ten přístup byl daleko uměrnější a vycházel z výsledků a také by se měl více soustředit, méně soustředit podívat na sankcích a více na zlepšení. Dále je třeba samozřejmě rozlišovat tam, jak si, kde dochází k podvodu, podvodům a nesrovnalostem. Tudíž ty kontroly musí být stále správné, musí se také kontrolovat, že existuje tedy soulad mezi eh, těmito kontrolami a požadovanými standardy. Je třeba také delegovat více kompetencí národním dohledovým eh, úřadům samozřejmě kromě jaksi výlučných eh, či výjimečných eh, případů. Mohli bychom uvažovat o zavedení takzvaného Single Information Single Audit systému, takzvaného systému SISA. Jakékoliv změny pravidel či jiného výkladu pravidel v průběhu programu by neměly být poté prováděny či aplikovány retrospektivně. Je zcela zásadní, aby dohledové a řídící orgány eh, byly u celého procesu od samého začátku, tak abychom se vyhýbali co nejvíce rozparům. A dále samozřejmě soulad může být také posílen transparentností všech procesů, tudíž eh, komise by mohla zveřejňovat výsledky svých kontrol v co, co nejdříve, to znamená v těch eh, velmi raných fázích. Dále, co se týče toho managementu, který vychází z výsledku, tak my říkáme, že je škoda, že komise a členské státy eh, v podstatě nechtějí v tuto chvíli už eh, vytvářet společné akční plány, protože ty v podstatě mají velký potenciál snižování eh, byrokratické zátěže. Bohužel ale ani komise, ani členské státy takovéto společné akční plány nechtějí. Jedním z hlavních eh, problémů, se kterým jsme se potkávali, je to, že ty pokyny byly v podstatě poskytovány příliš pozdě, anebo byly také velmi nejasné. I Jak eh, víme, tak eh, DGE Regio už vypracovalo nové pokyny pro další nové období 2014-2020, ale příliš pozdě pro ty, kteří už začali pracovat na svých programech právě eh, v tomto plánovacím období. Tudíž si myslíme, že ve chvíli, kdy se budou vypracovat nějaké pokyny, je třeba je poskytnout také za včasu. Doufáme, že komise v budoucnosti bude tedy také předkládat eh, pokyny ve chvíli, kdy také bude vypracovávat návrhy na novou legislativu. Myslím si, že to zjednoduší život úplně všem, protože všichni budou mít také přesnou představu o tom, co Evropská komise od členských států vyžaduje. A také místní příjemci chtějí eh, více pokynů, jakým způsobem tedy provádět eh, své programy pokyny, eh, které by eh, měla předkládat komise, by měly být dostatečné pro všechny. Nicméně eh, ty pokyny, které v tuto chvíli jsou vydávány, se týkají pouze těch řídících orgánů a jsou pouze v angličtině. Chci říci, že tady potřebujeme posílit kapacitu všech úřadů a zúčastněných aktérů ve všech členských státech. Tudíž tady potřebujeme opravdu zásadní posílení kapacit a technologií technické asistence. My si myslíme, že tady, tady tím tou základní otázkou je, tady můžeme se dohodnout na tom, jaká je společná definice zjednodušení, jaký cíl tato zjednodušení, tato zjednodušení má, kdo by měli být hlavním příjemcem eh, tohoto, těchto nových zjednodušených procesů. My si myslíme, že by bylo velmi dobré, kdyby jsem eh, v, tomto, v této debatě či v této, této reflexe, v reflexe účastnili všichni zúčastnění partneři a ta debata by měla také samozřejmě probíhat v duchu přátelství a důvěry. Také je třeba eh, decentralizovat trošičku a delegovat zodpovědnosti národním úřadům. Je, potřebujeme také zcela jasný rámec a my také víme, že eh, naši jaksi eh, zúčastnění aktéři na různých úrovních, ať už regionálních či místních, chtějí spolupracovat. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Anna Maria Kam. A nyní paní Anna Marie Kambela, koncentrace a integrace RDF a ESF fondů na podporu sociálních inovací, nové role, nové nástroje. To je skutečně velice zajímavé téma. Prosím, dávám vám slovo. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já, jestli dovolíte, budu hovořit především o zjednodušování pravidel zaměřím mou pozornost na semantické cíle, především cíl číslo 9 a komunitné prog- komunitní programy pro období 2014-2020. Především proto, že toto je to programovací období, ve kterém podle našeho názoru pravděpodobně dojde k největšímu dopadu možného zjednodušovacího procesu. Toto je právě ta oblast semantická, tematická, která je nesmírně propojená s finanční prostředky Evropského sociálního fondu, především v boji proti chudobě, sociálnímu vyloučení a navíc. Je se ještě další propojení této oblasti, které podle našeho názoru propojuje ERDF, fondy a ESF, finanční prostředky v řešení těchto problémů. V našem regionu Půlia Především eh, je velice aktivní jednotka, která se zabývá sociální programováním, zdravotnictvím. V posledních dvou letech se právě zabývala operačními programy v období 2014 až 2020. V našem regionu jsme se rozhodli využít veškerých příležitostí, které poskytuje Evropská komise ve využívání různých finančních prostředků z různých zdrojů na základě právě našich eh, výsledků z předchozího programovacího období do roku 2013 no, jsme spíše využívali různé systémy, různá pravidla, využívali jsme odděleně finanční prostředky z obou těchto fondů a zjistili jsme, že náš přístup v podstatě byl takový paralelní, že jsme vlastně neumožnili regionální rozvoj do takové míry, jak bychom si to byli přáli a právě proto toto využívání obou fondů eh, jejich zájemné doplňování podle nás je nejlepším přístupem. Na základě našich zkušeností nyní samozřejmě i s implementačními aktivitami si mohu dovolit zúrazit některé prvky. V této oblasti potřebujeme udělat mnohem větší kus práce. Musíme jistě především harmonizaci národních pravidel a komoditních pravidel. A zároveň zajistit to, aby pravidla, která se využívají pro sociální fond a ta, která se využívají v rámci fondu ERDF, se čím dál tím více budou přibližovat a budeme schopni prolínat využívání těchto pravidel. Velice stručně, jestli dovolíte, Před chvíličkou jsem se zmínila o tom, e, že cílem mého dnešního vystoupení jsou vlastně takové ty společné prvky, které vidíme v rámci těchto programů regionálních na regionální úrovni. Zabýváme se problematikou sociální inkluze, inovací, zaměstnaností, bojem proti chudobě. Další velice důležitý prvek na naší regionální úrovni je otázka, jakým způsobem zapojíme jednotlivé aktéry do plnění cílu programovacího období. Samozřejmě, že chceme, aby byli tito aktéři zaangažováni ještě více, nejenom pokud jde o samotné programy, které nabízíme, ale například, tak jak to vidíme i v jiných zemích, určité přeshraniční programy, zapojení místních organizací, v oblasti neziskových združení, různí jiní aktéři, kteří představují součást sociální ekonomiky. Toto je část hospodářství, která právě nesmírně bohatá na různé aktéry, různé zúčastněné strany. Chceme do toho zapojit i podniky soukromého a veřejného sektoru. Stávající pravidla, stávající rámec nám umožňuje využívat všech výhod tohoto projektu. ERDSF například společná pravidla v této oblasti jsou nesmírně bohatá. Jsou založená na regionální struktuře, často právě musí plnit určitá, určité konkrétní předpisy, určité kontrolní mechanismy, musím odpovídat a bohužel až do dnešního okamžiku právě z tohoto důvodu byly finanční prostředky u těchto fondů rozděleny. Došlo, většinou jsme tam dělali rozdíl mezi soukromými podniky, veřejnými podniky, beneficienty na jedné straně, organizátoři na straně druhé. Semantický cíl číslo 9, který se zabývá aktivním, soci, aktivní sociální inkluzi, věnuje na regionální úrovni a zároveň na národní úrovni Věnujeme jim velikou pozornost v rámci našeho ministerstva pro sociální záležitosti, pro zaměstnanost na místní úrovni, na úrovni komuny u nás, na komunitní úrovni v rámci našeho administrativního členění v Itálii. V této oblasti um, my se samozřejmě snažíme určitou harmonizaci, propojení jednotlivých komun, komuny, které jsou příjemcem finančních prostředků, ale zároveň jsou aktivní v oblasti výběru konkrétních projektů a za implementaci těchto projektů. Jsou zodpovědní za organizování, propojení jednotlivých zúčastněných stran, jednotlivých aktérů na této místní úrovni a zároveň jsou zapojeni do samotného hodnocení těchto projektů. Toto je velice důležitá role, velice důležitá role, která se potýká s různými problémy. Bohužel systém řízení finančních prostředků, především s ohledem na finanční kontrolu, není dostatečný na této místní úrovni. Já bych ráda ještě řekla, eh, že eh, naše zkušenosti v tom programovacím období 2007-2013 v tomto období jsme hodně experimentovali. Snažili jsme se zajistit, aby tyto národní a regionální opatření skutečně odpovídaly komunitním opatřením, vytvářeli jsme různé manuály, příručky, hlavní směry, instrukce, které by mohly poté využít auditní orgány a přineslo to ovoce. Proč? Protože se nám povedlo například i přeškolit naše pracovníky, pracovníky na místní úrovni, kteří poté využívají tyto finanční prostředky, tyto fondy, protože to, že jsme tam měli různá pravidla, různé systémy pro různé orgány a snažili se je nějakým způsobem propojit se sociálním fondem, to rozhodně nebyl jednoduchý úkol. Bylo to nesmírně obtížné pro jednotlivé komuny hlavní směry, určité instrukce, které jsme vypracovali pro pravidla finanční kontroly, pro fond ERDF a naše pracovníky přímo v terénu byly nesmírně důležité. Zároveň se nám povedlo připravit takový seznam všech oblastí na úrovni, na té první úrovni, první kontroly poté samozřejmě druhé úrovně kontroly u, na úrovni auditního orgánu. Toto je úsilí, které samozřejmě bude nesmírně užitečné i v tom druhém programovacím období. Kontrola aby neměla být považována za nějakou eh, suprastrukturu, která je nadřazena řízení nebo té řídící struktuře. Měli bychom zajistit to, aby i místní orgány, aby pracovníci přímo na místě věděli přesně, o které kontroly jde, jaký typ kontrol a tím pádem budou lépe připraveni na jednotlivé projekty budou schopni nějakým způsobem zakomponovat tyto prvky do jednotlivých projektů od samotného počátku, čím se zjednoduší implementace. A u těchto kontrolních mechanismů rovněž je důležité zajistit, aby byly Mm, proporcionálně stanoveny, to znamená proporcionálně k velikosti daného projektu, zacílení na konkrétní skupinu uživatelů, určitě nemůžeme využívat stejné kontrolní mechanismy pro projekty různých velikostí nebo ty, které jsou zacíleny na jiné cílové skupiny, protože prostě tyto projekty mají i jiný životní cyklus a jiné charakteristické prvky. V novém programovacím období například je jedna rozsáhlá oblast, o které nebudu hovořit nyní konkrétní, ovšem je to oblast nesmírně důležitá, týká se sociálních inovací. V této oblasti samozřejmě očekáváme mnoho inovačních postupů, inovačních projektů přímo na místní úrovni a Samozřejmě, že to budou projekty velice složité, nemůžeme se snažit vnucovat různorodým projektům stejná pravidla. Tím pádem bychom zkomplikovali management těchto projektů. Lidé by měli pocit, že vlastně jediné, čemu se věnují, je řádné řízení těchto projektů, zatímco to řízení by mělo pouze napomáhat všem těmto konkrétním aktivitám, zajistit, aby tento projekt byl úspěšný, aby přinesl kýžené ovoce přímo na místě, aby to vedlo opravdu k inovačním výsledkům, aby mm, byl jednotlivý projekt schopen zaměřit se na konkrétní uživatele, na konkrétní cílovou skupinu. V následujícím období samozřejmě očekáváme i jiné konkrétní aktivity, které budou potřebné pro boj proti chudobě, sociální inkluzi. V této oblasti je zásadní, chceme-li skutečně zajistit efektivitu těchto projektů, těchto aktivit, abyste spolupracovali velice aktivně soukromé i veřejné subjekty. Inovace jako taková, inovační postupy, to sebou přináší i nové aktéry, nové subjekty, které v minulosti nebyly zapojeny aktivně do těchto projektů. Například je to projekt aktivního občanství, sdílení bohatství společného, veřejných statků. Místní orgány, veřejné orgány se samozřejmě snaží v každodenním životě v této oblasti prosazovat a vidí, že to je oblast nesmírně komplikovaná. My se musíme zajistit to, aby pravidla ERDE e fondu a ESD e fondu nebyla mm, odlišná, protože tím pádem by samozřejmě eh, jsme stížili každodenní fungování pro eh, naše místní orgány. My si přejeme sociální inovaci, přejeme si, aby docházelo k těmto postupům, nechceme vyprovokovat nějakou rezistenci či odpor na místní úrovni. Naopak eh, chceme podporovat tyto aktivity a ty nástroje, které mají jednotlivé orgány k dispozici, bohužel zatím trochu rozděloval jednotlivé subjekty. No a nyní se máme tento přístup založený na čerpání prostředků z různých fondů, více fondů, co znamená, že jednotlivé projekty a aktivity mohou vycházet z, z obou těchto eh, fondů. Zatím ovšem nemáme takový ten jednotný systém kontroly, který, který by odpovídal pravidlům u obou těchto fondů, to znamená sociálního fondu i fondu pro regionální rozvoj. Například, když pracujeme s těmito dvěmi fondy, tak musíme kontaktovat dva, e, dvě generální ředitelství, pokud jde o nějaké lokální projekty, integrační projekty, tam jsme například v kontaktu s jedním DG, a když dojde na audit ze strany Evropské komise, tak tam ale musíme být v kontaktu, aktivním kontaktu s jiným DG. Poté je to účetní dvůr, dále je to komise, která provádí audit, audit na úrovni členských států. Čili je to skutečně takový přístup eh, mnohoúrovňový, což občas může být kontraproduktivní. Proto se snažíme zajistit E, i možnost e, využívání předešlých zkušeností, možná, že plán z minulého roku bychom mohli upravit, využít a aplikovat i pro nadcházející rok a audit poté by mohl rovněž být založen na podobných pravidlech. Občas například každé tři, čtyři měsíce dochází k nějakému auditu, protože nás navštěvují různé orgány, různé auditní instituce, veřejné a soukromé instituce, ovšem nemají často eh, takovou administrativu, která by jim umožňovala reagovat na všechny tyto administrativní požadavky a právě proto bychom potřebovali trošku skutečně zapracovat na efektivitě, zjednodušení těchto postupů zjednodušení mechanismu finanční kontroly. Když dojde k takovému zjednodušení pravidel, jedna z možností by měla být organizovat a racionalizovat postupy, procedury, které všichni musíme využívat, na základě kterých pracujeme. Toto má poté samozřejmě částečně dopad na práci místních orgánů, národních orgánů, nejenom na úrovni samotné komunity. A úplně na závěr bych chtěla říci, že velikým úsilím, které jsme odvedli, bylo určité kulturní úsilí, energie, kterou jsme toho museli věnovat při přípravě našich programů pro programovací období 2014-2020. Uvědomujeme si, že je zde tento přístup mnoha fondů, využívaných v rámci jednotného programovacího období a my jsme samozřejmě se snažili zvýšit povědomí o této oblasti, o všemu implementace, alespoň v té prvotní etapě. Tam využíváme komunitní, ale i národní pravidla, stávající pravidla. Bohužel se obáváme toho, že tam dojde k paralelnímu vývoji a ne zjednocenému vývoji a to asi nebude úplně nejefektivnější. Možná dojde k určitému odporu z místní úrovně i přes naše úsilí, které jsme se snažili, který jsme se snažili překonat tuto fragmentaci pravidel na místní úrovni, právě protože do toho bylo zapojeno mnoho různých aktivit a mnoho různých subjektů. Děkuji. Děkujeme, říká paní předsedající. Já trošku se obávám vzhledem na čas, který nám běží, takže nyní Dávám slovo dalšímu řečníkovi. Jako další má slovo pan George, doktor George Rys z Bádenska, Württemberska, Německa. Dávám vám slovo. A eh, očekáváme, že vaše prezentace bude trvat 10 minut. Jsem rád, že mohu promluvit z perspektivy správního orgánu e, Německa a e, trošičku se podívat e, na jádro věci. Přinesl jsem několik příkladů, proč ehm, Zemědělský a regionální fond vlastně jejich koexistence věci stěžuje. Já jsem ze Stuttgartu, to je tady ten žlutý kousek mm, z bádenska Wertemberska. můžete se podívat na YouTube, kde to je, je to zajímavá prezentace. Mm. První ehm, věc, kterou jsem chtěl říct, ten právní eh, rámec, který máme, je spíše taková améba. Eh, komise se nemohla shodnout na jménu, říkáme tomu základní nebo zastrešovací eh, nařízení nebo ESL nařízení, takže hm, v podstatě nemáme ani označení toho, čeho je, co je obsahem tohoto nařízení. Máme sedm mm, prováděcích opatření, tři eh, delegované akty, takže máme celá řada nařízení a je to tak mm, eh, složité, že komise zapomněla původní nařízení zrušit. To, to tedy platí nadále. Pak se dostávám k dalšímu bodu. Já se domnívám, že Zemědělský fond a regionální fondy jsou stále si navzájem cizí. Mám tady příklad. EFRA je, má 17 článků na 13 stránkách. E DF, to je zemědělský fond. 90 e, článků na 62 stranách. Takže vidíte, ta pravidla jsou velice rozdílná a jdou do rozdílné hloubky. Dále regionální fond podléhá pravidlům pro státní pomoc, přičemž zemědělský fond mm, v podstatě obsahuje mm, vlastní úpravu státní pomoci. Takže eh, co se týče státní pomoci, máme dvě různé sady pravidel. Pak tady mám další mm, eh, problémy, které jsou v těch dvou fondech. Jednak to jsou takzvané malé infrastruktury. Kolegyně e, již o tom mluvila, delegovaná, přenesená odpovědnost v regionálním a zemědělském fondu. Tady pak chci říci něco k čistým příjmům, takzvaným zjednodušeným nákladům, finančním nástrojům a účetním obdobím. Co se týče malé infrastruktury, v oblasti zemědělského fondu mm, je to tady nakreslené, tam jsou ty informační tabule, e, za které mm, ze které to vyplývá. E, členské státy si již e, přičetly 30 tisíc a 600 tisíc euro. Pět, eh, jak vypadají ty malé infrastruktury? Pět milionů je mm, infrastruktura, co se týče um, kulturního dědictví, takže vidíte, že ta čísla jsou rozdílná. Pak se podíváme na příslušné orgány. Eh, skupina LEADER eh, má vlastní rozpočet, vlastní rozhodování, rozhodují o Eh, míře podpory a také o tom, kdo si eh, zaslouží tu podporu. Ovšem nevyplácí nic, to znamená, nemají finanční odpovědnost. Jinak to je u městských orgánů, úřadů. V regionálním fondu ty městské úřady jsou, jak si slouží jenom k tomu, aby vybírali projekty, při, a jsou součástí a jsou vlastně kontrolováni komisí. Mají, eh, pí, zda mají písemnou dohodu, zda jsou organizačně kompetentní, finančně kompetentní, zda to grémium je dobře složené, zda eh, kdo má rozhodovací pravomoc, zda existuje rozdělení úkolů, existují opatření proti podvodům, jsou další a další pravidla a tak dále a tak dále. Takže proto říkáme, kdo si toto na sebe vezme, tak je to jeho vlastní chyba. Pak se podíváme k dalším detailům u čistých příjmů. V regionálním fondu v článku 65 čisté příjmy, například u výzkumných projektů, se vrací k tomu, správ, tomu správnímu orgánu Horizontu 2020. To všem platí rámec pro státní pomoci a tam to jde na e, výzkumné instituty. Takže co si bude přát e, ten vedoucí e, nějakého výzkumného ústavu? Samozřejmě Horizon 2020. Další příklad. V roce 2014 byl zavinut E, za, e, rozhodnuto, že úspory jsou také čistými příjmy. Co to teda znamená? Vezměte si mm, třeba šmateřskou školku. Když je tvrdá zima, e, děti chodí brzo, je třeba hodně topit, za topení se vynakládá spoustu peněz. V příštích letech máme, instalujeme topení na pelety, máme krátkou zimu a mm, srovnáme tedy náklady. To lze udělat jenom špatně. Pak máme moje oblíbené, mé oblíbené téma a to jsou zjednodušené náklady. Toto jsou pokyny ke zjednoduším nákladům. Podívejte se na to krásná pravidla, která všechny musíme dodržovat. To jsou zjednodušené, to, tak, to se zjednodušují náklady. A členské státy mají 35 stránek otázek. Pokud toto jsou zjednodušené náklady, tak já jsem svoje vlastní babička. Teď se podíváme k finan- na finanční nástroje. Nebudu vstupovat do této diskuse, ale finanční nástroje jsou upraveny na 13 různých místech. Tady není možné nedělat chyby. Finanční nástroje, to je balíčky, které je třeba, to jsou balíčky, které je třeba vyplňovat. Já tady mám dvě a půl kilo kilo papíru. To jsou finanční nástroje a to se má někdo naučit. Tato, pra, tyto úpravy vlastně produkují chyby. A vrchol všeho je účetní rok. Účetnictví. Představte si účetnictví vyplývá tedy ze zemědělské podpory z plochy. Zemědělec za tolik a tolik hektarů dostane tolik a tolik peněz každý rok, vždy stejnou částku za stejnou plochu. Takže uzavřeme rok a pak je to dobře. V regionálním fondu máme projekty, které trvají 6-7 let. Když se na konci všimnu, že e, ten projekt nebude dokončen, tak to musíme zpátky tedy do toho účetního, e, e, musíme to vracet zpátky, všechno účtovat zpětně. Čistá byrokracie. Další vrchol, účetní rok. Mm, rozpoč, nebo finanční nařízení nám umožňuje, abychom platby během prověřování účtu ponechali tedy v účetnictví. Mm, ale DG Regio to je jinak. I když začnu prověřovat účty, tak musím tyto platby toho účetnictví vyjmout. Co to znamená? To znamená, že každý projekt se stává z vícečetného účetnictví a různých e, srážek. To znamená, že máme stovky jednotlivých účtů a každý jednotlivý účet musí být možné vyjmout, pak konstatovat, je to mm, právoplatné, správné nebo ne. A to každý rok. To znamená, máme eh, to znamená, že toto účetnictví vyvolává obrovské byrokratické náklady. A toto všechno je tedy pod hezkým eh, názvem eh, orientace na cíl. Děkuji za vaši prezentaci. Myslím, že myslím, že mm, dokážeme přicházet s pěknými příklady během našich, našeho slyšení, ale teď dáme slovo eh, panu profesory Vasilovi Dugaru z eh, Západní univerzity Temešvár. Děkuji, děkuji za tuto příležitost zde k vám promlouvat. Děkuji také za pěkný úvod. Výsledky tohoto materiálu, který vám v tuto chvíli představím, vychází ze tří experimentů, které byly prováděny po dobu čtyř let v jednom výzkumném středisku. Šlo tedy o výzkum a inovace a šlo v podstatě o to podívat se na eh, různé strategie v rámci NUC 3 v regionu Temešvár. A šlo nám samozřejmě o rozvoj a my jsme také jsme vycházeli ze zprávy o pokroku z roku 2011 16. června. Já bych ráda, rád tady v tuto chvíli poděkoval všem, kteří mě v mé práci podporovali. Hovoříme tady o určitých prioritách, prioritních cílech a také o hodnocení dopadů. Hovoříme také o mm, nadregionální či meziregionální spolupráci a také o společných ukazatelích. A hovoříme také o společných hodnotících kritériích tuto chvíli asi nebudeme tolik hovořit o zjednodušování samotných postupů, protože my si myslíme, že tady nejvíce problémů vyvstává právě ve chvíli, kdy je jde tedy o využívání prostředků EU a také kdy jde o otázky inteligentní specializace. Tudíž tady v tuto chvíli jde hlavně o efektivní využívání prostředků a také jde také o efektivitu hodnocení eh, tohoto využívání prostředků. To společné výzkumné středisko, stejně tak jako výzkumné středisko v Sevilě, se, eh, jsme, jsme se tedy rozhodli, že se na tyto problémy podíví, podívají a že budou také měřit mimo jiné tedy pohyb zboží mezi různými regiony. Tudíž šlo v podstatě o to vycházet také z velmi důležitého obchodního eh, principu, kterému říkáme komparativní výhoda. Když tedy hovoříme o zjednodušení či zjednodušování, tak myslíme hlavně na tři oblasti. V první řadě na vědu, poté na právo a poté také na empirické procesy. A co se týče oblasti práva, tak o tom hovořili již mý předřetnice a co se týče empirických zkušeností, tak tady jde hlavně o syntézu jednodušší měření a kromě toho také je třeba si uvědomit, že by bylo lepší, kdybychom eh, eh, jak si to měření prováděli na základě menšího počtu dat. Tudíž jak to udělat hlavně, ale v rámci tedy toho, jak jsem již zmínil, eh, inteligentního specializovaného procesu protože tady už máme velmi dobré výsledky, hlavně v oblasti tedy projektů, které se zaměřují na rozvoj a inovaci. Já například myslím na Univerzitu Brüningen. E, tam se zkoumaly právě proudy přidané hodnoty v oblasti výměny mezi různými členských států a ta společná, toto společné výzkumné středisko vycházelo z desintegrované základny při tomto měření právě v oblasti NAC 3 a já si myslím, že bychom se určitě na ty výsledky měli podívat ve chvíli, kdy nám jde o to, abychom dosáhli co nejvyšší soudržnosti a konvergence a ve chvíli, kdy budeme chtít podporovat specializace, protože pokud by tato specializace nebyla součástí tedy té naší skutečné práce, tak by mohlo také docházet k tomu, že ty stejné prostředky by byly na ty stejné věci vynakládány ve stejných eh, regionech. Ale je třeba se zamyslet nad tím, jakým způsobem lze jinak navrhovat zboží a služby tak, aby i během produkce, během té výroby bylo využíváno co nejméně materiálu. Tu když nemůžeme hovořit o specializaci v rámci EU, aniž bychom dobře chápali či rozuměli tomu, jak jakým způsobem fungují například písemné dohody o partnerství. Musíme také vycházet z různých základních ukazatelů a poté je třeba se podívat také na vytváření nových os. Například, co je důležité, produktivita různých odvětví. A vycházím ze zkušenosti Rakouska, protože díky tomu lze opravdu řešit i konvergenční problémy. My jsme například navrhli, aby se právě v Rakousku soustředili hlavně na specifické kategorie v konkrétních odvětvích. A ta data v tuto chvíli tedy už jsou zpracovávána tímto společným výzkumným střediskem, tak abychom viděli, jakým způsobem vůbec tato partnerství fungují, protože bez těchto partnerství žádná špe- specializace vůbec nebude fungovat. A ve chvíli, kdy hovoříme o specializaci, tak je to o cíl, který samozřejmě kterého chceme dosáhnout, ale musíme vydržet opravdu až do konce. Nedávno vyšly výsledky z roku 2011 eh, a můžeme je tedy srovnávat s tou současnou situací a můžeme srovnávat tedy také, jaká situa- jako, jakou situaci máme dnes a můžeme to srovnávat mimo jiné i s situací v různých odvětvích také eh, ve Spojených státech amerických a to vždy při zohlednění různých kritérií, jako je například věk, pohlaví a tak dále. To jsou všechno ukazatele, které jsou měřitelné a měli bychom je i nadále měřit. Výsledky práce německých odborníků vedly k vytvoření nových nástrojů, eh, díky něhož lze na mikro, ale i také makro eh, úrovni měřit eh, různé zboží, různé služby a tak dále. A to je velmi důležité, protože to je třeba zohledňovat právě ve chvíli, kdy hovoříme o efektivním využívání prostředků a také hovoříme o kvalitativním pokroku, je zcela nezbytné, aby tento systém s ukazateli, tak jak byl tedy vyvinut, byl také uveden do praxe a to samozřejmě i na té nejnižší úrovni, u nad 3 a aby to poté se všechno také samozřejmě eh, odrazilo na té nejvyšší celoevropské úrovni. To už eh, řekli i mý předřečníci. Tudíž je velmi důležité, aby existovala partnerství nepouze mezi dvěma regiony, ale mezi mnohými různými eh, více eh, regiony. A to je třeba podpořit, protože poté by také mohly dojít k tomu, že dojde k duplikaci nebo k triplikaci vlastně eh, těch nákladů. Co se týče převodu plateb, tak ty transfery samozřejmě musí probíhat, ale ne pouze transfery peněz, ale i transfery a výměna know-how. Hovoří se také o tom takzvaném decoupling, to znamená oddělování eh, různých eh, prostředků. To znamená, že hovoříme o využívání eh, různých zdrojů ve stejnou chvíli jako o zvyšování efektivity. To znamená, ale uvědomíme si, že právě u, toho komparat, u té komparativní výhody musíme dělat jasné eh, rozdíly. Ve chvíli, kdy hovoříme o tom oddělování, tak je třeba si uvědomit, že ta přidaná hodnota zůstává pod kontrolou. Já jsem již zmínil tedy ty tři hlavní cíle Jde nám tady samozřejmě o konvergenci, soudržnost a poté potřebujeme také inteligentní specializaci pro následující období 2014-2020. V tuto chvíli jsme již dosáhli dílčích výsledků, nicméně i nadále potřebujeme jasnější a jasnější úkoly, stejně jako jasnější a preciznější nástroje. Ve chvíli, kdy tedy budeme chtít využívat tyto, těchto pět klíčových eh, ukazovat, ukazatelů, tak budeme muset také tedy provádět řádná měření tak, aby ty prostředky byly využívány co nejlépe. A k tomu byla právě vypracována ta studie v Sevilie. Tudíž oni opravdu změřili ty obchodní proudy či proudy obchodu mezi různými regiony. Tady vidíte například region, Union Berlín z roku 2010. A z toho vlastně vychází, že tady potřebujeme jasná opatření, která také zohledňují, jak velká je spotřeba spotřebitelů různých tedy zdrojů. Eh, hovořil se ale také o měření ztrát. A to ne pouze ve rámci Evropy, ale také i v souvislosti s obchodními vztahy k, s, se Spojenými státy americkými a s Čínou. Tady jsem možná zašel až příliš do detailu u těch komparativních výhod, já se omlouvám. Někteří z vás už tyto informace také mají. Když ve chvíli, kdy máte určitý, poč, určitý počet zboží, určitý počet produktů a máte 27 či 28 eh, státu, tak lze zcela jasně vypočítat, jak si tu eh, či změřit také specializaci eh, v souvislosti s různými konkrétními produkty a odvětvími. A to vše samozřejmě ku prospěchu ku prospěchu jednotlivých členských států. A to byla obrovská výzva. Když pan Samuelsen získal Eh, Nobelovou cenu, to bylo v 70. Eh, eh, letech. A je třeba také nezapomínat na to, že E, užití těchto, či využívání těchto strukturálních fondů ze strany podniků e, vede k tomu, že tady dochází jaksi ke schromažďování jaksi kolektivních zájmů, ne pouze těch podniků samotných, ale i místních institucí a proto je třeba udělat všechno pro to, aby ten zisk byl co nejvyšší. To znamená co nejvyšší zisk pro podniky, ale zároveň je třeba také chránit kolektivní zájmy které chceme chránit opravdu i na úrovni zprávy, ale i také na úrovni dáme. A teď se dostáváme k, k rakouskému případu. Tady vidíme například, jak, čeho dosáhlo Rakousko v rámci specializace. Podíváme se na ty první tři eh, řádky. Ty další řádky se týkají jaksi eh, té přidané hodnoty, které bylo dosaženo nepřímým způsobem. Rakousko patří k těm má, několika málo státům, podle tedy toho jednoduchého měření, patří k těm státům, které toto tuto, nepří, tuto nepřímou specializaci na úrovni státu eh, opravdu respektují. Tudíž my jsme eh, měřili produktivitu, ale také jsme eh, měřili jaksi růst a generaci HDP. Podívali jsme se tedy mimo jiné také na rozvoj toho odvětví jako takového, ale také na vývoj mest v jednotlivých obdobích. Tady byl vytvořen také nový nástroj na poput Eurostatu a jeden německý němečtí odborníci a vědci z, z Hamburgu a z jiných eh, měst eh, vytvořili tady nový detailní podrobný způsob eh, měření které díky němuž se, může identifikovat, se mohou identifikovat oblasti, kde lze ušetřit energii. Tady rozhodně tedy hraje důležitou roli mimo jiné i teda um, odpadové hospodářství, recyklace a tak dále. Já jsem tady tedy v tuto chvíli zmínil jeden příklad na úrovni spotřeby. Tady máme samozřejmě různé ukazatele spotřeby různých eh, zdrojů na úrovni různých států tady vidíme, že ten, ta spotřeba v průběhu času eh, se snížila velmi jaksi málo. A to jsou tedy věci, které je třeba vždy měřit tak, abychom dosáhli toho, čeho chceme dosáhnout, i tedy v souvislosti s, tím, s tou inteligentní specializací. Já bych se rád odkázal také na jednu studii, která se týká právě efektivního využívání zdrojů. 100 německých podniků se účastnilo této studie a toto všechno bylo poté také Eh, aplikováno na další podniky a na další země v EU. To bylo jednoduché měření toho, co jsme vlastně začali v, eh, toho, s čím jsme začali eh, v Rumunsku také. A jde tady tedy o spotřebu zdrojů a jde také o posilování produktivity a také o generaci HDP. Co se týče jak si té místní eh, úrovně. Tady je velmi těžké říct, dali tady už k, tomu, k té inteligentní specializaci dochází. Je to třeba ještě vědecky více Eh, proskoumat, protože eh, tady tam měření si to vyžadují. Ale možná, že bych v tuto chvíli mohli ještě schrnout to, co jsem vám tady odprezentoval. Samozřejmě, že ty práce na specializaci a na eh, tom zohledňování komparativní výhod musí pokračovat. Také je třeba mm, detailně měřit právě spotřebu jednotlivých zdrojů. A tady musíme vycházet z údajů jednotlivých členských států a z údajů Eurostatu. To je něco, co opravdu potřebujeme ve chvíli, kdy opravdu chceme inteligentní specializaci na celoevropské úrovni. Proto opravdu potřebujeme všechny ty nástroje, které již k dispozici jsou a které také umožňují tyto kalkulace a výpočty na národní úrovni, ale samozřejmě, že potřebujeme zlepšit zprávu na všech eh, úrovních. V Rumunsku dochází, dochází k takové trošičku paradoxní situaci. Do roku 2020 se počet obyvatel sníží a my, my budeme muset zaměstnat přibližně jeden milion lidí, kteří musí splňovat ty stejné úkoly. Tady v tuto chvíli se hovoří hodně o těch strategiích a předpisech, ale tyto strategie musí být také integrované a musí být nějakým způsobem v souladu s těmi dalšími strategiemi na evropské úrovni, protože těch strategií a projektů je velmi mnoho. Mnohé, jak si jsou navzájem propojené, ale mnohé stojí izolovaně sami o sobě. Ale možná, že bych se teď mohl pokusit také vysvětlit, co vlastně tato specializace znamená. Tato specializace sama sama o sobě má velký význam. V Rumunsku například dochází ke ztrátám ve výši 5 miliard. Ono to má samozřejmě mnoho příčin, ale jednou z těch příčin je tato, tato neexistující specializace. A tento společný eh, postup výpočtu je zcela zásadní. A já v tuto chvíli tím nemám na mysli pouze to, že nejsou dodržovány předpisy. Eh, ne, kromě toho dochází také k nesprávnému účelnému využívání zdrojů. A to, co je také velmi důležité, je to, abychom měli k dispozici dostatečně dobrý model pro pracovní síly, protože jinak těch cílů nedosáhneme. A tato strategie musí být v souladu s těmi všemi ostatními strategiemi a musíme hledat způsob, jakým způsobem zajistíme podporu i mladým hospodářským odvětvím, tak, aby bylo dosaženo maximálně, maximálního růstu a maximálního rozvoje na celoevropské úrovni. Děkuji. Ona. Děkujeme, děkujeme za tento úplně zcela jiný zase pohled na oblast zjednodušování postupu pravidel. Milí kolegové, kolegyně, pan Novakov, tím, že se hlásí. Otázky, poznámky, prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Já jsem nesmírně potěšen tím, že zde máme protože já si myslím, že skutečně tato politika, kohezní politika, je kohezní politikou, která je nesmírně důležitá právě pro naše občany v terénu, není to pouze pro naše instituce. Takže právě zástupci místních komunit, ehm, jednotlivé místní orgány, ty jsou samozřejmě nesmírně důležité, aby udělili určitý směr Evropské unii. Proto ji musíme naslouchat, musíme velice otevřeně naslouchat těmto našim kolegům. Občas si myslíme, ono všechno je v pořádku, nic se neděje a když nesloucháme podrobně, tak skutečně můžeme podlehnout různým problémům a chybám. Ano, hovořil, pan kolega se zmínil o tom, proč se vlastně neplní některé záležitosti v rámci Horizontu 2020. Jistě, možná bychom ale spíše měli hovořit o řešeních, ne pouze o problémech. Vím, že byrokracie, administrativní opatření, to jsou skutečně problémy, proč se jednotliví beneficienti nezúčastňují na projektech politiky soudržnosti, i když existují některé místní orgány, místní podniky, které si raději vejmou nějakou bankovní půjčku, a aby nemuseli plnit všechny ty postupy, pravidla, které by museli jinak splnit. 8% evropského rozpočtu řídí členské státy. Takže i místní orgány. A to by skutečně mělo být tím hlavním prvkem pohybu naší ekonomiky, evropské ekonomiky. Neměli bychom jim klást nebo házet klásky pod nohy. A právě proto jsem nesmírně rád, že zde máme naše hosty, že si můžeme vyslechnout jejich stanoviska. Myslím si, že zde mám taková podobná standardní pravidla, kdybychom měli taková pravidla pro veřejné zakázky, tak by to hodně pomohlo v EU. Kdybych já měl nějakou, nějaký podnik, zajímaly by mě v Nizozemí nebo v Polsku určité veřejné postupy, veřejné zakázky, pokud by tam byly dvě samostatné sady pravidel, tak by to znamenalo, že tam nebudu investovat, prostě se od toho odvrátím. Jaké je řešení? Měli bychom simplifikovat a zjednodušit i auditní postupy. Například audit jedné instituce a jejich výsledky by prostě měly být platné i pro jiné instituce. Tím pádem bychom ušetřili mnoho nákladů a nemuseli bychom provádět audit jednoho projektu několikrát, několikanásobně. A toto je pouze jedna z těch stížností, které jsme se nyní vyslechli. Já samozřejmě se těším na, na, na další názory našich hostů a i dalších našich kolegů a kolegyn. Děkujeme. Pan Eterič má slovo. Velice stručně, prosím, velice, velice stručně, abychom měli čas i na odpovědi. My jsme vlastně teď měli přes hodinu těchto nesmírně zajímavých přednášek ohledně zjednodušování a u posledního řečníka skutečně bych rád řekl, že já mám vlastně pocit, jako kdyby najednou mm, měl takový textový procesor v hlavě z toho ze všeho, protože vidím, že jsou to akademici, že jsou to nesmírně vysoce vzdělaní odborníci, kteří k nám dneska přišli. To je úžasné. Pokud jde o to zjednodušování, pokud jsem to správně pochopil, tak jde o určité zjednodušené postupy, které by přinesly více výsledků, tak aby to bylo efektivnější, aby jsme byli schopni lépe kontrolovat, ověřovat. My samozřejmě často si můžeme stěžovat na to, že finance stejně nemáme, abychom něco provedli a realizovali. Ovšem, skutečná simplifikace by měla být i dobrou definicí toho, jak to dělat jednodušeji, efektivněji, možná i dělat méně, ale kvalitněji a zatím se mi zdá, že hovoříme o tom, že budeme dělat více, ale efektivnější způsobem pro byrokraty. A můj jednoduchý dotaz zní, uvědomujete si, že všechny tyto inteligentní myšlenky, které jsou zapojeny do této byrokratické mašinérie, by možná byly kvalitnější, kdybychom dělali toho méně, lépe a demokraticky odpovědněji a ne takovou tu přehršli všeho možného. Ale ještě jednou dovolte, abych poděkoval našim hostům. Vidím, že jsou to opravdu erudovaní odborníci a bylo pro mě zajímavé jim naslouchat. Děkujeme, děkujeme. Říká paní předsedající, paní Vana má slovo. Ehm, děkuji za vynikající prezentaci a za konkrétní návrhy je um, důležité um, si vyměnit názory právě na této úroveň. Když mluvíme o zjednodušení byrokracie, má to různé dimenze. Jednak ehm, dimenzi transparentnosti, to znamená rozhodování, zjednodušení o objektivní analý, na základě objektivní analýzy, má to demokraticko-politický aspekt, tedy kdo se účastní těchto rozhodování. My jsme, jako, my jsme partnerem, jsme jako Evropský parlament, eh, musí to být přiměřené, ta opatření eh, musí, tedy mm, mají určitý dopad na malá střední podniky, otázka je jaký, ale také kvalitativní aspekt, jak dosáhneme kvalitativní cíle, které jsme si stanovili, třeba Evropa 2020 a může zjednodušení k tomu přispět. Například pobídky pro udržitelné eh, sociální projekty. Tému je tedy, První otázka. Kde vidíte eh, ten kvalitativní aspekt toho zjednodušení? Otázka na pana doktora Rýsa, který popsal, proč eh, ty oba mm, fondy regionální a zemědělský, proč jsou si navzájem cizí. Eh, můžete, jak jste, jak jste řekl, mohl byste vysvětlit, hm, jaké si myslíte, že jsou důvody hm, které stojí v cestě harmonizaci těchto fondů. A jaký by byl váš přístup k tomuto? Děkujeme. Pan Olbricht má další dotaz. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. V naší rozprávě vidím několik hlavních prvků. Jednak je to struktura kohezní politiky, této části rozprávy, no to je skutečně taková ta dlouhodobá záležitost, vztahy mezi evropskými politikami, vztahy mezi komisaři, jednotlivými generálními ředitelstvími, výbory Evropského parlamentu, to rovněž <clears throat> do toho spadá, protože ERD a ESF <clears throat> to nejsou pouze problémy přímo v terénu ale i v tom, že se máme různé politické přístupy v Evropském parlamentu, různé výbory. My dokonce máme problémy i společně jednat zde v Evropském parlamentu, kde každý bojuje za své vlastní fondy. To znamená například kolegové z EMPL bojují s kolegy z REGI a toto potom vidíme například i mezi komisí a námi. Čili samozřejmě vy víte, někteří z vás velice dobře, jak to funguje a jak zde probíhala obrovská bitva o to, kdo získá kolik finančních prostředků a přístup byl nesjednocovat. Mít oddělené postupy, oddělené fondy, oddělené kontroly a výsledek vidíte. Jediné řešení je mít jeden fond. To, si podle, to je podle mého názoru jediné řešení jediný fond a to si myslím, že je jasný signál pro následující perspektivu finanční. By to, ano, protože vidíme, že to opravdu nefunguje, je to chaos, čili řešení by mělo být jediná politika, jeden fond, to je to zjednodušení, protože pokud ne, tak každé, každý postup zjednodušení skončí dalším komplikováním. budeme vysvětlovat nějaké zjednodušení na pěti těch stránkách, budeme vysvětlovat, jak toho dosáhnout a to je problém já, promiňte, já už nebudu to nějak zde zdržovat. A zároveň i to výkonnostní stanovení rozpočtu, abyste poslední řečník se, se o tom jasně zmínil, o jednotlivých ukazatelích, o jednotlivých bitvách, které zde probíhají o ty části rozpočtu a často lidé v podstatě zapomínají na tu výkonnostní stránku, spíše dávají přednost kontrole a to znamená, že těch kontrol je se příliš mnoho a ten výkon zaostává. Čili my neustále uvažujeme ne o integraci, ale o kontrole a náklady za kontrolu jsou pak mnohem vyšší než ten profit a zisk se samotného projektu. To znamená, že lidé poté jsou méně motivováni vůbec z těchto projektů se zapojit, protože jsou příliš komplikovány. V méně rozvinutých zemích je ta motivace jasná. Potřebují evropské finance. Ovšem v těch zemích, kde je méně strukturálních fondů, tak tam je ten absolutní přístup rezignace a spíše se zaměřit na jiné politiky. A to je problém i pro nás. Protože v Německu, ve Francii, Itálii, tam postupně politici budou říkat, dobře, děkujeme, toto je váš problém, toto je vaše zátěž. Nestojí to za to. Máme zde málo financí, ale ze stejnou úrovní byrokracie, čili méně financí a více byrokracie pro nás znamená, obrátíme se na banky. Toto je jasný signál. Měli bychom mít pouze jeden fond, jeden fond, protože pokud tomu tak nebude, tak se toho problému nezbavíme. A to stanovení rozpočtu na základě výkonu, to je důležité a ne zaměřovat se pouze na kontrolu. Děkujeme, říká paní předsedající a dalším řečníkem pan Van Nistelrooy. Já se chci vyjádřit k dnešním příspěvkům. Mě by zajímalo, protože Jan tedy bude zpravodajem pro střednědobou revizi MFF a mm, let's, mm, tedy budeme pracovat na rezoluci Evropského parlamentu během příštích dnů. Můžete Můžete nám říct, jaké jsou ty nejlepší recepty pro kohezní politiku? Tři takzvané quick wins. Abychom je znali, abychom je mohli v té debatě použít. Paní Breso? Děkuji. A I tady musím souhlasit s kolegy, že k tomu, co řekl pan Albrecht, kdykoliv mluvíme o zjednodušení, tak je třeba zohlednit dva aspekty. Jednak um, ta pravidla, které stěžují financování z mnoha fondů, což více fondů, což je jeden z cílů nového programového období. A tady musíme být ehm, velice důslední. Pokud se pokusíme dohodnout zde ve výboru, pak možná komisaři by mohli udělat to tež. Můžete mít tedy různé politiky, ale ta pravidla musí být stejná pro všechny fondy, aby bylo možné eh, financovat z do fondů. Další bod. Není možný mm, tedy ten, mm, mít přístup založený na výsledcích a přitom stejné, stejná pravidla. Pokud chcete výsledkově oriento, orientovat na výsledky, pak musíte zajistit, že vaše kontroly jsou s tím v souladu a aud, pravidla auditu také. Tedy to, co děláte, co usilujete a jak. Bohužel, Mm, jinak se z auditu stane jenom další byrokratická komplikace. Kromě toho jsou oblasti, kde mluvíme o malých částkách relativně, které se používají jako v podstatě e, počáteční e, financování, takové semeno. A tady se k tomu musí přistupovat jaksi s lehkou rukou, protože jsou to malé částky, pokud to jsou malé částky. A proto si myslím, že musíme být e, zaměřeni skutečně na ty výsledky, protože to je podstatné. Výsledky. Hmm. Mě by zajímalo hmm, s různými zkušenostmi, který, kteří kolegové mají, tak by mě mohli, hmm, tak by mohli pomoci um, výsledky de, de, definovat a všechno musí být přiměřené. Nikdo další se nehlásí do diskuse. A nyní dám slovo zástupcům Evropské komise. Prosím, máte slovo. Dobrý den, já jsem Marie Gallant a jsem vedoucí um, oddělení v Dadě Regio. Uh, děkuji za pozvání a za iniciativu zorganizovat toto slyšení o zjednodušení v kontextu výboru Regi. Je důležité, abychom vedli širokou diskusi s co největší skupinou aktérů, kteří jsou schopni mm, přijít s doporučením a radou. Já začnu několika body, kteří zmínili odborníci na začátku, především doktor Rys, který zmínil e, počtet nařízení a doporučení a mm, skutečně to řekl velice dobře e, e, mluvil o těchto mm, počtech stran, to je skutečně pravda, je toho hodně. Přesto musím zúraznit, že mm, velká většina této dokumentace je na žádost členský, vznikla na žádost členských států, především co se týče těch doporučení. Já jsem zodpovědný za koordinování těchto dokumentů v mém DG, na rozdíl od toho, co si lidé myslí, to neděláme pro zábavu, ale když je to vyžádáno. Například ty zjednodušené náklady, jak o nich mluvil. Mí, moji kolegové v DG Employment na tom pracovali a ta délka je přímým důsledkem e, pokusu odpovědět na všechny otázky, které jsme dostávali od, členských zemích o tom, jak e, mají fungovat ty zjednodušené náklady. Přes tuto e, tvrdou práci musím říci, že stále dostáváme mm, spoustu otázek k tomuto tématu a to je jenom jedna malá oblast z e, celkové aplikace této politiky. My jsme dobří úředníci komise, my odpovídáme na otázky a to prostě vyvol, vytváří další papíry. Takže tady jaksi symbioza mezi množstvím papírů, kteří Eh, které produkujeme a množstvím otážek, otázek, které jsou nám kladeny. A mm, však musíme být realisté mm, v, tomto, v této části období 2014 až 2020. Nebudeme mít eh, velké množství dokumentů nebo fondů v této fázi. To je asi dlouhodobější záležitost po roce 2020, ale chci se zaměřit na eh, to, co řekla řada kolegů, co můžeme udělat teď, z čeho můžeme dosáhnout v této fázi procesu. Je důležité zdůraznit, že je řada skutečně možných zjednodušení, které jsou obsaženy v těch nařízení, v té, v tom hlavním nařízení. To jsou společná ustanovení, to je to CPR, standard, řekněme, to je ta základní, základní nařízení a když se shodneme na tom názvu, tak to bude první krok směrem ke zjednodušení. Je tam tedy mnoho možností zjednodušení, ale nejsou to povinnosti a to je důsled, výsledek vyjedná, procesu vyjednávání o těchto nařízení. Mnoho zúčastněných si nepřálo závazky, chtěli flexibilitu ve vztahu s, k tomu poskytování. Hmm. Paní Kandela eh, zmínila důležitý, důležitou otázku, hm, více fondový přístup eh, v rámci jednoho programu. Velký počet členských zemů to nedělá, nech, nepřeje si to. Velice stručně, zjednodušené náklady, o tom už jsem mluvila toto je potenciálně nejsnazší možnost, jak zjednodušit život beneficientům a programy. Má to určité náklady, to zřízení a fungování zjednodušených nákladů musíte učit, co jsou standardní náklady, podívat se, co se stalo předtím, počítat, co by se mělo dít do budoucna. Ale jakmile to máte, jakmile jednáte s těmi, kdo e, pracují s tím zjednodušenými náklady, tak ještě jaksi jsem nepotkal někoho, kdo by se chtěl vrátit zpátky k tomu, co bylo předtím. Takže je tady přínos. A proto naše DG podporují tento přístup. Komisař Tyson e, podporuje ESF, aby půl polovina ESF financování byla zjednodušenými náklady. Druhá věc, to souvisí s auditem. Pokud budete mít systém zjednodušených nákladů, pak to má dopady na audit. Snížíte požadavky na audit významným způsobem. Hmm, řada řečníků zmínila audit a jak si Mm, to břemeno auditu. Já chápu tu frustraci, já chápu ty poznámky těch mm, té zátěži, kterou to představuje. Ale bylo by to lepší, kdyby chybovost kohezní politiky byla jiná. Je obtížné odůvodnit zjednodušení auditů, pokud chybovost především ERDF a kohezním fondu je tak vysoká tam je to obtížné, dokud to nebude vyřešeno. Zjednodušené náklady zde mohou pomoci. Další prvek, to zmínil jeden z expertů, jsou společné akční plány. Není možné, aby komise ustoupila od těch společných akčních plánů. Máme vysvětlení, doporučení, poradenství, možnosti, všechno k dispozici. Jsme připraveni jednat s členskými státy o vytváření společných akčních plánů. E, pravda je, že jsme zklamáni nedostatečným zájmem členských zemí a programových orgánů. Optimisticky řečeno doufáme, že to je proto, že jsme se zaměřovali na vytváření a implementaci nových programů. Nyní tato fáze skončila, takže doufám, že bude větší zájem o to. Jsme připraveni jednat a pomáhat. Eh, komisař Krecu eh, se velice zajímá to zjednodušování a především dopad na beneficienty, na příjemce. A proto Eh, vytvořila novou vysok, eh, skupinu na vysoké úrovni pro monitoring zjednodušování pro beneficienty, která začne fungovat příští týden pod vedením Sima Kalase. Ta myšlenka je taková, že tato mm, skupina na vysoké úrovni bude zkoumat různé možnosti, eh, tedy koncepci zjednodušených nákladů e-kohezy a posoudí, jak členské státy a programy toho využívají. A pokud toho členské státy a programy nevyužívají, pak přijmeme kroky, abychom je v tom podpořili, identifikujeme dobrou praxi, budeme ji sdílet se všemi členskými státy, aby toho mohli využít. A abych to zdůraznil, jak jsem řekl, jsou k dispozici různé možnosti a je klíčové pro úspěch všech evropských strukturálních investičních fondů, abychom ho využili, aby byly atraktivní pro beneficienty, abychom um, měli výsledky, které ukazují, které budou ukazovat, že naše politika je úspěšná. Děkuji vám. Děkuji, děkuji mnohokrát. Myslím si, že to zaznělo a vyznělo zcela jasně. A v tuto chvíli nás čeká závěrečná část našeho slyšení, tudíž předám slovo našim hostům, našim odborníkům. A poprosím vás, abyste tedy řekli něco na závěr, abyste vyslali něco jako takový signál na závěr. Tak a První bude hovořit dáma dvě, tři minuty, prosím, ne více. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, ta debata byla opravdu velmi intenzivní a velmi bohatá a já jsem si zapsala všechny vaše poznámky a všechny připomínky a jsem velmi ráda, že jste se také zmínili či vyjádřili k některým z těch prvků, o kterých jsem hovořila. Ano, pane Olbrichtu, máte pravdu. Máte pravdu ve chvíli, kdy hovoříte o důležitosti souladu a o tom sladění, jak je to třeba všechno zaharmonizovat. To stále je to ještě složité, ano. A naplňuje mě to optimismem, když slyším, že všichni, jak se máme ten stejný cíl, že všichni chceme eh, snížit tu zátěž na různých úrovních a pro různé aktéry, což v tuto chvíli je stále ještě opravdu velmi problematické, i když kdo ví, jak se nám to podaří zajistit. Pan Van Nistelrooy já se budu muset poradit se svými kolegy ještě předtím, než vám budu moci říct, jak se to vyřeší, ale z těch debat vyplývá, že ta redukce a sladění těch auditů, to je něco, co určitě budeme podporovat. A v kontextu celé debaty mohu říci, že tady existuje také jasný soulad nebo jasné propojení s tím balíčkem lepší zprávy eh, a řízení. Já si myslím, že se musíme opravdu soustředovat na to nejdůležitější. Musíme se, musíme se ujistit, že nebudeme zacházet zbytečně hluboko do detailů. To znamená, že uvidíme, jak tento nový balíček, správný balíček, eh, také ovlivní eh, tuto administrativní zátěž i v oblasti politiky soudržnosti. Já si myslím, že bylo také velmi povzbuzující to, co jsme slyšeli ze strany Evropské komise, hlavně v souvislosti tedy těmi společnými akčními plány. Já jsem velmi ráda, že jste to eh, řekl a také i ty další vaše návrhy jsou eh, velmi dobré a my se podíváme, jakým způsobem na to můžeme reagovat prostřednictvím nějakých konkrétních návrhů. Děkuji. Děkuji. Paní Maria Kandela, prosím, máte slovo. Děkuji. Já se pokusím tedy odpovědět, či hovořit tedy o tom, co zde bylo zmíněno. Samozřejmě, že se to všechno nevyřeší ve třech dnech, to je jasné, ale co můžeme udělat, či jakým způsobem můžeme pozměnit ty podmínky, vědomím, že v tuto chvíli, jak si používáme, či využíváme různé fondy, ale samozřejmě, že tady existují určitá omezení, určité limity a my musíme zajistit, aby bylo možné přejít jaksi z jedné strany na druhou, to znamená od fondu pro rozvoji venkovači zemědělského fondu GSF e e a, a tak dále. To znamená udělat všechno pro to, aby ty projekty opravdu fungovaly co nejefektivněji. Co se týče té společenské inovace, tak eh, samozřejmě musíme udělat všechno pro to, aby tady existovaly nové služby, tak aby lidé mohli využívat nové způsoby či nové metody i přijímání. Prostě všechno to trošič, na všechno se podívat trošičku z holističtějšího hlediska a teď mám na mysli to, co všechno máme na mysli, když hovoříme o sociální soutržnosti, co všechno se k tomu patří, to znamená bydlení, eh, komoditní služby. To znamená, že tady je třeba využít či vytvořit nějaké typologie aktivit, které budou poté samozřejmě financovány a také novou typologii investic. To znamená tak, abychom mohli využívat právě film, to je fond eh, FDR. A tady je třeba samozřejmě se podívat také na rozvoj v různých eh, částech a na různých eh, úrovních, protože tady všechny ty služby jsou zcela zásadní pro to, abychom podpořili inovaci. Nemůžeme jak si vyžadovat eh, po někom, aby pracoval někde jinde, než chce a s jinými cíly ta, ta, ta, to nařízení, které my využíváme, hovoří či poskytuje různé ukazatele. A tady ty rozdíly jsou zcela jasné. Například my jsme se rozhodli, že tady budeme využívat více fondů, což je jaksi spíše výjimečné, ale říkám, že všichni musíme mluvit stejným jazykem, ale zároveň také eh, hovoříme o tom, že by bylo dobré, kdybychom měli stejné ukazatele, ale v některých případech potřebujeme také eh, různé eh, ukazatele. A my jsme tedy prováděli různá měření mezi lety 2007 a 2013 a e, říkám, ne vždy to bylo jednoduché. My jsme se také dívali, jaký způsob, či jaké dopady měly investice z těchto e, fondů třeba na pracovní trh, nebo kolik nových pracovních míst vzniklo právě díky investicím e, z těchto evropských fondů. Například, co se týče EFRD, tak tady, co se týče toho těch pracovních míst, tak tady došlo tak tady došlo k navýšení pracovních míst, ale důležité, důležité jsou ty vztahy. A je pravda, že tady těch dimenzí je velmi mnoho. A takže co to všechno, eh, k čemu to všechno vede, nebo na co to všechno poukazuje? My samozřejmě chceme podporu, my chceme využívat více fondů, více fondů při plánování. Chceme, aby tedy naše opatření počítala s tím, s touto možností, ale chceme samozřejmě, aby celý ten systém byl integrovaný, tak aby ne, každý projekt vyžadoval úplně jiný e, přístup. A to si myslím, že by bylo velmi vhodné i pro všechny zúčastněné strany, i pro příjemce a mělo by to i dobrý dopad například i pro kontroly a v tuto chvíli já nechci říci, že si myslím, že ty kontroly a audity by měly být redukovány, e, protože v tuto chvíli ještě existují e, velká, jaksi, velký procentuální podíl chybovosti a proto je třeba ty procesy také kontrolovat, ale v souvislosti se zjednodušováním je třeba se zamyslet třeba nad tím, jakým způsobem ty kontroly mají být prováděny a ne kolik jich má být prováděno. Samozřejmě, že tady do celého toho procesu jsou zapojeny různé správní úřady. To znamená, já si myslím, že tady je dost zásadní ta otázka, jakým způsobem mají být prováděny ty kontroly, jakým způsobem mají být prováděna ta opatření. Správní náklady budou sníženy ve chvíli, kdy zajistíme dobrou organizaci. Můžeme třeba dělat namátkové kontroly, to je velmi dobré. Samozřejmě víme, že Evropská kontrola provádí kontroly určitým způsobem, eh, naše vláda provádí ty kontroly určitým způsobem, to znamená, že tady je třeba se zamyslet nad tím, zda bychom eh, to mohli dělat prostě jenom jednou, nebo jakým způsobem bychom se už v té přípravné fázi mohli jak se dohodnout na tom, jakým způsobem ten audit bude probíhat. To je tedy ta první úroveň kontroly a na té bude, budou stát ty další kontroly. Ale v podstatě nechceme, aby tři aktéři šli k jedné stejné firmě a vyžadovali to stejné, prohlíželi ty, si ty stejné dokumenty. V podstatě mně jde o to, aby jste mi také v tuto chvíli ukázali třeba i jiné oblasti. Thank you, thank you very much. Děkuji. Pane doktore Rysy, prosím vaše závěrečné připomínky. Děkuji. Děkuji. Já ještě musím odpovědět na otázku šarmantní eh, poslankyně eh, z eh, Rakouska. Jde o harmonizaci mezi fondy a já bych hned chtěl říci, že zemědělský fond vychází z oblasti zeměděls, podpory zemědělský. A, ten, eh, a potom tady máme ten úplně jiný svět, jak se ten svět čísel, který vychází tedy z těch eh, výpočtů a nezná nic jiného než výpočty. Poté program Lídr je samozřejmě velmi hrdý na to, že tady existuje ten princip ze zdola nahoru, bottom up. A ten úspěch je hodně u regionálního a sociálního fondu. Ale tady prostě ten princip ze zdola nahoru eh, funguje. A hovořila o tom také komise. E, já jsem to také říkal. Tady potřebujeme malé infrastruktury. Například, já nevím, 600 euro například pro malou infrastrukturu, tak to je asi to, co si představuje komise. A na druhou stranu e, máme strukturální fondy, které hovoří o projektech, které vyžadují investice ve výši třeba 10 milionů euro, což jsou samozřejmě úplně jiné světy. Já, pan generální ředitel o tom už také hovořil. Tady hovoříme o fondech a investicích, které jsou zcela existenciálně důležité. A já nechci tady nic eh, říkat proti tomu, co říká pan eh, komisař. Tady samozřejmě Eh, máme ty členské státy, které se ptají komise, prosím, prosím, komise, řekni nám, jak to máme dělat. Ale těchto 60 stránek je prostě 60 stránek, které kontrolují auditoři. To je auditní dokument. A proto ve chvíli, kdy udělám eh, na straně 49 nějakou chybu, no tak co s tím? Ale je to normální. Na každé stránce musí být zákonitě chyba. Náš zemský účetní dvůr provedl jeden velmi zajímavý průzkum a šlo právě o ten garanční fond. Vlastně udělal průzkum o zemědělských fondech a my jsme zjistili, že už jenom díky těm namátkovým kontrolám jsme zjistili, že tady ta chybovost je velmi vysoká a to právě z toho důvodu, že tady máme už jaksi předběžné zatížení, už jenom z toho důvodu, že ty kontroly, které provádíme, jsou namátkové, vychází vlastně z toho předpokladu, že, jsou, že, že už je tady předběžná zátěž. Ale proč dochází k těm chybám? Dochází k těm chybám, protože tady Evropská komise přichází se 60-stránkovým dokumentem a nikdo se tady neptá vůbec, kdo eh, nebo proč vůbec byly vyprodukovány takovéto eh, auditní dokumenty. A teďka, když se podíváme konkrétně na tu otázku auditu. Dokud nebude existovat jednotný systém auditu, dokud nebudou existovat aplikovat jednotné auditní a dohledové postupy, no tak zapomeňte na jakékoliv integrované fondy, protože už to tady zaznělo, někdy dochází jaksi k dvojitým či trojitým kontrolám. Já mohu vypravit jeden pří, příběh. Jedna firma byla nejdříve kontrolována námi, za devět dní eh, byla kontrolována naším kontrolním eh, úřadem a oni se rozhodli, rozhodli, že prostě tu obchod, ten svůj obchod zavřou. No a to byla chyba, to byla chyba z naší strany, protože oni, představte si, připravili všechnu tu dokumentaci, připravili dokumentaci a museli ji potom připravit nebo předložit ještě jednou. No tak se nedivte, že v tom jsou chyby. And now professor... A nyní ještě pan profesor Dugaru. Poprosím vás velice stručně o pár posledních poznámek. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. podstatě Evropská unie v, v tom období 2000 až 2015 udělala obrovské, obrovský pokrok, obrovské kroky. Došlo k zásadní simplifikaci, zjednodušení procedur, postupu. Samozřejmě, že byrokracie bohužel rovněž tla, protože jsme zde měli nová nařízení, novou legislativu. V roce 2002 například z Eurostatu došla faktura na přibližně 4 eh, miliony eur, protože jsme museli zaplatit za přístup k databázím. Jinak tento přístup do databází nebyl možný. V současné době se například i to změnilo. I toto považuji já osobně za pozitivní rozvoj. Musíme měřit jednotlivé aktivity, jednotlivé projekty integrovaným způsobem. Pokud k tomu nedojde, pokud nebudeme schopni eh, to udělat, tak nebudeme schopni provádět kvalitní rozhodnutí. Když hovoříme o zjednodušení postupu a procedur, toto je nezbytné. Účinnost, efektivita, to je klíč, to je klíč eh, zároveň k zjednodušení, zjednodušení postupu a Eh, procedur. To znamená, musíme velice jasně a transparentně říct, jakým způsobem bychom mohli přistoupit k zjednodušování. Uvedl jsem pouze několik příkladů, to není vyčerpávající seznam. Budeme-li schopni se specifikovat a přispět opravdu k určité dílčí, dílčímu zaměření na jednotlivé na, jednotlivé na těch jedenáct tematický celků, tak by to bylo podle mě pozitivní, aby nedocházelo k duplikaci tohoto úsilí. V mém regionu, můj region například je na třetím místě, na třetím místě všech, v rámci všech regionů v Evropě, pokud jde o dynamický rozvoj. My ovšem jsme dospěli už k takovým vlastně maximálním hranicím tohoto úsilí, nejsme schopni využívat více evropských financí, protože bohužel tyto fondy se nezaměřují na tu specializaci, o které jsem hovořil. A právě z tohoto důvodu je vlastně relativní. Je to relativní, ovšem evropské fondy podle mého názoru nejsou využívány maximálně, tak aby mohly být využívány je zde i směrnice 28 z roku 2009, která hovoří o měření využívání energetických zdrojů, především obnovitelných energetických zdrojů ve srovnání s obecnými jinými zdroji. Dále se máme jinou směrnici, která například hovoří o navýšení energetické účinnosti budov o zlepšení energetické účinnosti budov. A já si myslím, že by bývalo mnohem lepší, kdybychom od samotného počátku hovořili obecně o energetické účinnosti, nejenom u budov, ale i v ostatních sektorech. Toto je podle mého názoru takový příklad eh, špatného fungování evropské legislativy. V Evropské unii se často spokojíme s přidanou hodnotou 20-25 centů na kilo spotřebovaného materiálu. Tato úroveň produktivity podle mého názoru není uspokojivá. A pokud jde o konečný produkt, tak tam je v podstatě ta přidaná hodnota mezi třemi až pěti eury u konečného produktu. Ani to není podle mě dostačující. Pokud bychom naopak měli možnost specializace v jednotlivých regionech v Evropské unie, unii, znamenalo by to mnohem úspěšnější postup než eh, to, že se budeme mít 50 regionů, které mají specializaci. Musíme být konkurenceschopní i mezi jednotlivými regiony. Ve Spojených státech například je to diametrálně odlišné. Každý stát se specializuje, specializuje na něco jiného na základě různých studií, projektů, projekcí do budoucna. A zde bych rád odpověděl i trošku obecněji na otázku pana pan Roje. Zlepšení nebo navýšení přidané hodnoty vypočítáno na hlavu, na zaměstnance, podle mého názoru je důležitým faktorem, protože to je jediná možnost, jak se podívat na účinnost či efektivitu produkce konkrétního regionu. Jakým způsobem bychom jinak mohli amortizovat náklady spojené s investicí v daném regionu? aby nedošlo k nějakému zmatku, pokud bychom odmítli právě tuto hodnotu, tento ukazatel přidané, hodnot, přidané hodnoty na hlavu, na zaměstnance. Další možnost je redukce spotřeby primárních zdrojů, komodit. Především u těch komodit, které jsou vyčerpatelné následujících 30-50 letech některé suroviny úplně zmizí a bude muset změnit zásadním způsobem výrobu, způsob výroby. Jde o změnu produkce a pokud k tomu nedojde mnohem dříve, než dojde k samotnému zmizení, vyčerpání těchto zdrojů, těchto surovin, tak samozřejmě to bude znamenat eh, obrovské, diametrální problémy. Pracovní síla v Evropské unii je velice vzdělaná. To je pravda. Ovšem na základě například čítání ledu vidíme, že nevyužíváme dostatečně pracovní sílu, že tento potenciál ještě nebyl úplně vyčerpaný, čili to je další kritérium. Děkujeme za tuto nesmírně kvalitní diskuzi, říká paní předsedající. Děkujeme za toto slyšení, děkujeme našim hostům za velice zajímavé příspěvky do diskuze. Tím končím dnešní slyšení a pokračujeme s dalším bodem na našem dnešním programu. A tímto bodem je výroční zpráva a zvážení návrhu této zprávy Evropské investiční banky do roku 2013 eh, výbor KON přišel s takovou iniciativní zprávou, která se týká výroční zprávy EIB, která připravuje vlastně tuto výroční zprávu připravila za rok 2014. Role Evropské investiční banky v implementaci kohezní politiky se zvýšila zásadním způsobem v posledních letech a dojde pravděpodobně k dalšímu navýšení těchto aktivit. Nová generace kohezní politiky předpokládá širší využívání finanční nástrojů. Právě proto výbor regie rozhodl připravit stanovisko. Stanovisko k zprávě z vlastní iniciativy, kterou předložil výbor KONT pro rozpočtovou kontrolu. Pokud jde o pozměňovací návrhy, zde bych navrhovala, my budeme hovořit o této zprávě navrhuji středu 21. října jakožto lhůtu pro předkládání těchto návrhů k tomuto stanovisku. Spravodajem tohoto stanoviska je pan Jakovčič, který zde není přítomen a proto, jestli dovolíte, já bych vám nyní teda uh, přednesla tento návrh stanoviska. Tak, je toto jménem pana Jakovčiče. Jakovčič that he sick and cannot join our afternoon meeting. Dostala jsem zprávu od pana Jakovčiče, že je nemocný, proto mě požádal, aby jeho jménem um, prezentovala některé body o Evropské investiční bance její výroční zprávy je eh, za rok 2014. Nejprve bych chtěl zdůraznit význam Evropské Evropské investičního bankovnictví, které doplňuje Evropské strukturální fondy. Mnoho členských zemí čelí nedostatku likvidity jako financování. Evropská investiční banka by mohla mm, poskytnout cenou podporu. Proto vítá navýšení um, mm, financování aktivit v roce 2014, včetně 150 miliard euro na 50 eh, miliard na další úvěry a 150 miliard na mobilizované investice, které jsou nezbytné k doplnění politiky soudržnosti a evropských strukturálních a investičních fondů. Uznává, že předtrvávající problémy, jako jsou finanční, to máme na papíře. Vy to čtete, to, co máme před sebou. Vy to máte, tak to já to nebudu číst. Mohu vám říct svůj názor. Toto je napsáno. Pan Jakovčič se zaměřil na pozitivní část té zprávy. On zmínil roli Evropské investiční banky a její rostoucí jaksi roli a dále zmiňuje možnosti Eh, rozvoje vztahu mezi Regi a Evropskou investiční bankou. To jsou dva body, které já jsem, o kterých já jsem chtěla mluvit a přestanu číst zprávu za pana Jakovčiče. Děkuji. Pan Nistelrooy. The shadow of the shadow. You too. Also shadows the shadow and the shadows and other shadows. Stíno, stín, stínového zpravodaje, takže začneme stíny. Pan Pan Šukl tady není za EPP a já chci říci, že struk, za něho tedy, že struktura eh, zprávy je dobrá. Vy jste také zdůraznila synergii s našimi fondy. abychom měli, dospěli k nějakému výsledku, měli větší investice. To je důležité. Paní Siko mě požádala, abych zdůraznil podporu pro větší projekty i pro malé střední podniky, protože Evropská investiční banka a Evropský investiční fond je pod stejným jaksi, eh, pod stejným dešníkem a nedostatek likvidity pro malé střední podniky je obtížný, je obtížné přežít. A proto byla zavedena opatření, která jsou velice užitečná pro malé a střední podniky. A další věc, podpora EIB ve spolupráci s, regionální rozvojovými, s regionálními rozvojovými agenturami. Mm, nástroje, to jsou nástroje tedy v, v regionech, které jsou schopny fungovat jako prostředek těchto revolvingových fondů. To je možné. V roce 2014 například budování kapacit, aby se nedělaly chyby, to je velmi důležité. Chci zdůraznit příspěvek EIB ve spolupráci s regionálními agenturami, fondy pro regionální rozvoj. To je důležité. Chápu, že pan Jakovič si přál zvláštní financování pro makroregionální strategii, ale mohlo by tam být i řada dalších věcí. Mm. technologie, které se financují nyní z Horizontu 2020. Mm, když mluvíme o nových možnostech rozvoje, jako tonika a podobně. Podpora tradičních ekonomických sektorů jako zemědělství, loďařství, turismus – Myslím, že tady musíme najít, pokud zmíníme tedy některé sektory, tak bychom měli zmínit vytváření pracovních míst a dalších sektorů, kde se tvoří pracovní místa. Budeme podávat pozměňovací návrhy, které by podpořily dále práce pana Jakoviče. Děkuji paní Breso jménem stínového zpravodaje. je pozdě. A proto několik stručných připomínek a pak stínový zpravodaj eh, pošle příslušný komentář zpravodaji. Jedna věc, abych zdůraznila důležitou roli technické pomoci a místními orgány, protože jeden z hlavních problémů je, že je obtížné připravovat projekty, žádat fondy a zajistit jejich řádné využití. Další věc, jak důležité je, jak už bylo řečeno, mm, mít tedy užší vztah mezi parlamentem, naším výborem, co se týče přístupu EIB, co týče investic do velké evropské infrastruktury. Konkrétně, jak už připomněl kolega, e, podpora malých a středních podniků. I tady bychom mohli rozšířit bod 8, rozvést tedy a Dále jsme měli určité pochybnosti o tom, E, jaké jsou překážky, mohl by zpravodaj k tomu říci něco více. Já chápu, že tady není, ale možná mě by bylo možné to jasněji vysvětlit. Děkuji, pan Ruer. Mě zastupujete stínové zpravodaje. Já se omlouvám. Já koordinuju ještě další výbory. Já se jmenuji Jim Nicholson. A Jim říká, že mm, chtěl bych poděkovat eh, panu Jakovičovi. Je tady řada um, aspektů, které CKR podporuje, například podpora financování investic. Eh, především se mi líbí odstavec 8 na začátku, kde se zdůrazňuje eh, proces zaměřený na výsledky v programu období 2014-2020 a příspěvek EIB k tomuto těmto cílům. Je důležité, abychom prokázali daňovým poplatníkům vzhledem k prostředkům, které jdou na kohezní politiku, takže tedy se vynakládají dobře. Také souhlasím s tím, co zpravodaj říká v odstavci 2 a to se týká podpor, eh, potřeby zajistit konsistentnost a komplementaritu mezi ESI a dalšími evropskými fondy jako ESI. Mnoho eh, z nás považuje SC za příliš abstraktní. Ta čísla jsou mm, daleka, daleko od toho, co by bylo potřeba v terénu. Takže když bude vazba mezi FC a SC, pak bych to bylo méně abstraktní a efektivnější. Dále Jim říká, vím, že výbor, zemědělský výbor chce využívat platformu FI kompas financování z EIB pro zemědělce, především lékárenství, aby investovali do modernizace produkčních procesů. A to je jen jedna oblast, kde EIB může přispět. Toto financování aktivity EIB skutečně musí být konsistentní a komplementární s existujícími finančními programy. Děkuji, pan Sklerk. Stínový zpravodaj. Děkuji, paní předsedkyně. Pane Kovčič tu v tuto chvíli není. Já bych tedy se pokusil hovořit co nejstručněji. A já tedy zdůrazním následující. Evropská investiční banka by mohla být opravdovým motorem politiky rozvoje Evropské unie. Jménem zelených chci apelovat na transparentnost a na přeskum těch současných eh, nástrojů. Je velmi důležité, aby tyto nástroje byly využívány koherentním způsobem. V této souvislosti také bylo nedávno napsáno v tisku, že EIB musí přeskoumat, do jaké míry Volkswagen využíval pro rozvoj tohoto skandálního softwaru také evropské peníze, proto aby oklamal evropské emise. To znamená, že ti příjemci, příjemci prostředků jsou zde také vyjmenováni. Nicméně je tomu bohužel tak, že to v tuto chvíli stále ještě nestačí. Nestačí ta vysvětlení, která v tuto chvíli máme k dispozici. A proto my jako zelení navrhujeme, aby byly vytvořeny aby byla vytvořena zelená opatření, která by přispěla k zlepšení. Pan Jakovčiš tady vyjmenovává hlavně ty tradiční eh, průmyslová odvětví, ale já si myslím, že to není nutné. Hlavně hlavně ta odvětví, která stále vycházejí z využívání fosilních zdrojů energie. Také chci říci, že všichni, všichni příjemci by měli mít stejný přístup a tento nástroj bude moci rozvinout svůj potenciál do maxima pouze ve chvíli, kdy budou zcela jasné podmínky, které budou také srozumitelné pro všechny příjemce. Děkuji. Já, ne, ne, ne, ne, Děkuji. Já nemusím k tomu nic říct, protože pan zpravodaj tu stejně není, takže aspoň ušetříme trošičku více času. Tak předpokládám, že zpravodajové a stínové zpravodajové se dále budou věnovat tomuto textu a středa 21. října je lhuta pro předložení návrhům. A v tuto chvíli přecházíme k výroční zprávě za rok 2014 o ochraně finančních zájmů EU, boji proti podvodům. Hovoříme e, o e, článku smlouvy, na základě níž je vydávána výroční zpráva za rok 2014, a který se týká hlavně ochrany finančních zájmů e EU a také podporují boj proti podvodům. Výbor pro rozpočtovou kontrolu v tuto chvíli vypracovává stanovisko z vlastní iniciativy, který se, které se týká právě eh, tohoto roku. A náš eh, zpravodaj, pan Vogan, tuto chvíli zde nemůže být přítomný a proto, proto paní Bresl se rozhodla, nebo je tak hodná a laskavá, že se rozhodla tady, že Eh, odprezentuje jeho zprávu za ním. Také chci říci, že tedy opět ta lhůta je 21. října. Děkuji, paní předsedkyně. Takže podle pana Vogena tady v tuto chvíli nehovoříme o žádných zásadních citlivých otázkách. Co se týče jaksi politiky soudržnosti, tak bychom měli vědět, že politika, politika soudržnosti nevykazuje nejvyšší počet eh, chybovosti. A kromě toho tedy, tedy ta chybovost je hlavně v souvislosti s e FDR. Když se podíváme tedy na uh, údaje z roku 2013, které došlo k eh, nárůstu o 2%, co se týče tedy podvodných případů, a to na 1649 případů. Je třeba říci, že neexistuje nějaká společná definice nesrovnalosti či podvodného jednání a ty stát, jednotlivé členské státy k tomu tady přistupují různým způsobem a proto je také velmi těžké, jak se identifikovat, kde k těmto nesrovnalostem a podvodům dochází eh, ono už to taky jaksi dost eh, těžké a ve chvíli, kdy máme nějaké společné definice, tak je těžké srovnávat také situace v jednotlivých státech. My samozřejmě chceme, aby eh, se komise k tomu nějakým způsobem postavila. Hovoří se tady o střednědobém přeskumu pro rok, který by měl být proveden v roce 2018, to je tedy naše iniciativa a je třeba tady se podívat na to, zdali tady ta opatření eh, mají ten pozitivní dopad, že dochází k menšímu počtu podvodů a nesrovnosti. To je tedy to, co je obsahem té, té zprávy. Já tedy mm, jsem taky zodpovědná za tuto složku a já bych poprosila komisi, aby zjednodušila postup tím, že by určila kategorie těch nejčastějších chyb, tak, abychom se vyhnuli jak si tomu zmatku či eh, tomu jak si určování té definici, jak se nebo těm rozdíl, abychom se vyhnuli tomu, že budeme nesrovnalosti nazývat podvody a podvody nesrovnalostmi, to znamená, potřebujeme jasnou definici obou eh, jaksi fenoménů. Takže potřebujeme jasnou definici. Děkuji. Děkuji je tu někdo ze stínových zpravodajů, který by se chtěl k tomu vyjádřit? Máte slovo? Děkuji, děkuji paní předsedkyně. V tuto chvíli už můžeme říct, že je tradicí, že se navzájem nahrazujeme. To znamená, že já nahrazuji zpravodaje, stínové zpravodaje za EPP. A jeho jménem chci říct následující. Tedy co se týče tohoto návrhu zprávy pana Bogena. Takže EPP v první řadě děkuje panu Voganovi za jeho práci. Tento návrh zprávy je rozhodně velmi dobrým výchozím bodem pro naši společnou debatu. Nicméně je tady něco, co je velmi důležitého, něco, co je velmi důležité pro EPP a to je právě zjednodušení. Je třeba zdůraznit, že ne každá chyba znamená okamžitě podvod. To znamená, je třeba zcela jasně rozlišovat mezi chybami a podvody, protože existují chyby, které byly učiněny, aniž, aniž by tam zatím byl úmysl podvodu. A v tuto chvíli je třeba jasně říci, že postupy je třeba zjednodušit, protože ve chvíli, kdy budou zjednodušeny, klesne také počet chyb. Veřejné zákazky, to je další téma, která je, které je velmi důležité pro EPP a co se týče regionální politiky, tak si všichni jsou vědomi toho, že většina peněz je tedy vynakládána či investována právě prostřednictvím veřejných zakázek, tudíž je třeba zajistit, že tady ty podvody budou na nejni, co, nej, co možná nejnižší úrovni. Je velmi důležité, aby členské státy si mezi sebou také vyměňovaly Eh, své zkušenosti a také ty nejlepší praxe, tak abychom se mohli vyhýbat právě takovýmto chybám a podvodném, eh, podvodnému jednání, tak aby i naše příslušné úřady mohly tady proti takovýmto fenoménům. Je třeba si uvědomit, že podvody mají stále více a více globální charakter a proto je velmi důležité, aby bychom byli akceschopní také na globální úrovni. Já nevím, možná nějaký takový jaksi um, globální zástupce či státní zástupce, který by v podstatě měl, eh, mě mohl pracovat v takovémto širším kontextu. A to je přesně to, co jsme chtěli říct za EPP a takovýmto způsobem chceme také eh, eh, mm, jak si se účastnit této debaty. Ano, pan Česák? Děkuji za slovo, vážené paní předsedající. Za EKR bych rád poděkoval panu zpravodaji za přípravu tohoto stanoviska, za jeho návrhy, jeho poznámky, jelikož jde vlastně o první zprávu v tomto novém programovacím období pro léta 2014-2020 musíme skutečně přistupovat velice obezřetně v této oblasti, především pokud jde o vztah mezi jednotlivými prvky politiky soudržnosti a zároveň i počtem těchto nesrovnalostí, které vidíme. Na základě tohoto materiálu, pokud jde o příjmy a výdaje, viděli jsme, že skutečně tam se to blíží téměř 540, 540 milionům eur. A v podstatě vlastně to narostlo až o 68%, pokud to srovnáme s rokem 2013. Zároveň vidíme o 82% došlo vlastně eh, k těm výdajům, navýšení výdajů především v oblasti, v městských oblastech. Eh, většinou je tam asi 55% problémů, které jsme viděli především v zemědělství, zatímco v předchozím období ta největší větší oblast, 64% nesrovnalosti se týkala politiky soudržnosti. Když analyzujeme tyto údaje, vidíme, že většina nesrovnalosti je v oblasti zneužívání financí Evropského regionálního rozvoje kvóty, pokud jde o zneužívání, tam jsou největší právě 59% v oblasti soudržnosti. I přesto, že se vidíme určitou stabilizaci výsledku, i přesto nás to zneklidňuje. Musíme hodnotit tyto nesrovnalosti, musíme samozřejmě v roce 2018 v tom eh, poločase celou situaci zhodnotit. Proto se ptám, aby Evropská komise mohla konkrétně říci, co mělo dopad na tento národ. A zároveň, pokud jde o poslední zprávu Evropského účetního dvora, tam nás velice zneklidňuje, především pokud jde o fondy a jejich využívání v oblasti soudržnosti na úrovni členských států. 1445 asi různých transakcí, jak víte, těmi se zabývali, zabýval tento účetní dvůr do roku, do toho období 2013 a asi v 40% tam byly problémy v oblasti veřejných zakázek. Jak vidíme, na základě této analýzy šlo především o špatnou interpretaci předpisů nebo administrativních chyb. Tyto komplikované procedury, administrativní zátěž je podle mě jedním z nejdůležitějších důvodů těchto chyb a právě proto bychom se měli snažit o zjednodušení těchto pravidel. Nejčastějším zneužíváním těchto finančních prostředků eh, ty vidíme v oblasti falešných dokumentů nebo různých osvědčení. 60 těchto nesrovnalostí se týkalo korupce v oblasti politiky soudržnosti a to je opravdu zásadní problém. Další otázkou je to, jakým způsobem Evropská komise vynucuje uplatňování zásad využívání, efektivního využívání těchto prostředků, tak aby veřejné zakázky byly chráněny před chybami. Nedostatek společných postupů v této oblasti znamená rovněž, že Evropská komise by mohla zastavit vyplácení finančních prostředků v této oblasti. Úplně na závěr bych chtěl říci, že samozřejmě musíme bojovat proti přestupkům v této oblasti, nedostatkům a musíme samozřejmě zlepšit organizaci, procedur, fungování, povinnosti, mechanizmy, vykazování, školení a samozřejmě i post posilovat veškeré politiky, které bojují proti těmto nešvarům a zároveň implementace vhodných mechanismů. Děkuji. Děkuji, děkuji. Děkuji, nevidím žádný. A pan Skřelec. Děkuji. Já tady nahrazuji našeho stínového zpravodaje a stručně chci schrnout um, body z stanoviska zprávy. My vítáme výroční zprávu Komise z roku, z roku 2014 o ochraně evropských finančních zájmů a um, boje proti podvodům řada důležitých aspektů není ještě v tom textu zahrnuta. My nemáme informace o tom, jak ten počet případů koreluje s zpětně získ vymoženými částkami. Podle OLAFu důvod je časová mezera. To není ale uspokojivé. My potřebujeme vysled, možnost vysledovat, abychom viděli, co se stalo v konkrétních případech nejenom mm, agregovanou sumu o několik let později. Čísla LAFO musí být srovnatelná v kontextu, jinak jsou příliš omezená a mnoho se toho nedozvíme z nich. Ale některé, jsou tam některé pozitivní body, my vítáme význam budování kapacit, mohli bychom tam přidat text, Boje proti podvodům a význam transparentnosti. Jeden bod um, um, to je v bodě čtyři, to se týká významu partnerství v boji proti podvodům. Děkuji vám. Nevidím žádné další stínové zpravodaje a Máme tady zástupce Olafu? Ano. Chcete si vzít slovo? Paní Maria Cioni Domas, máte slovo. Děkuji. Já chci především poděkovat zpravodaji a všem členům vašeho výboru že si udělali čas, aby nám dali feedback. Já jsem si všimla, nebo vzala jsem na vědomí vaše komentáře a zohledníme je při přípravě další výroční zprávy. Z naší strany já jsem si všimla, že zmiňujete eh, a srovnáváte chyby a podvody. Chci říci, že v této zprávě se e, to týká nesrovnalostí tedy a, ne, a podvodů, což znamená podezření z podvodů a prokázaný podvod. V obou případech máme jasné definice v unijním právu. Tato zpráva je, eh, je nutno ji dát tedy do kontextu se zprávou účetního dvora. To je velmi důležitá věc. Samozřejmě, vy byste si přáli spojení nebo vazbu mezi eh, případem a vymoženou částkou. to vymáhání ale je odpovědností členského státu. Je pravda, že na úrovni komise máme všechny informace a děláme všechno, eh, tedy to mm, ve vztahu komisí a členským státem. Máme tedy informace v databázi, ale tyto, tuto informaci E, nutně neodráží realitu. Proč? Protože fungování fondu kohezní politiky je takové, že členské státy mají možnost, pokud odhalí nesrovnatelnost, nejprve to mohou napravit, opravit, korigovat. To je, to vyplývá z nařízení. Co to znamená? E, certifikací výdajů. Samozřejmě je povinnost na úrovni členských zemí pak e, to vymáhat až od příjemce, ale po, e, to je pak ve vztahu mezi členským státem a příjemcem. Jedna věc, to jsem vzala na, na vědomí tedy transparentnost. A my v komisi už se spolupracujeme DG regionální politiku, DG employment a s členskými státy. Dnes jsme například měli schůzi s, of course, tedy s eh, koordinačními eh, službami proti podvodu. Máme různá fóra, kde jsme diskutovali všechny tyto věci. Například 1.12. bude schůzka s národními experty, kteří jsou zodpovědní za e, reporting, povinnost tedy reportingu. A pak, co týče pravidel pro reporting na další programové období, členské státy budou mít možnost projednat jak by bylo možné dále zlepšit systém reportingu a vysvětlit, vyjasnit situaci a e, urychleně dostávat informace na úrovni komise. Tyto zprávy se týkají především informací nebo obsahují především informace členských zájmů, to znamená odhalení nesrovnatelnosti znalostí. Co se týče toho vymáhání, to se týká zprávy OLAF, to znamená vyšetřování OLAF, což je postup, no, procedura je stejná, ale komise má více informací. Tím skončím. Nevím, jestli si ještě někdo chce vzít slovo. Děkuji vám. Děkuji za tuto dnešní diskusi. Chci poděko- po- připomenout 21. října je termín pro podání pozměňovacích návrhů. Budeme pokračovat dál a to je doporučení mm, Evropské komisi pro jednání o dohodě o obchodu se službami TISA. Naším zpravodajkou je paní Monika Vana. Někdo ji bude zastupovat, pan Skřelec. Děkuji. Obchodování, obchod se službami, dohoda obchodu se službami, to nyní to je nyní vyjednává 25 členů Světové obchodní organizace, včetně Evropské unie. Společně tyto zájmy, tyto země představují 7 světového obchodu se službami. Je to založeno na obecné dohodě VTO o obchodu se službami a o otevírání trhu a zlepšování pravidel, licence pro finanční služby, telekomy, e-commerce, námořní dopravu. Komise vyjednává jménem Evropské unie na základě mandátu 28 členských zemí. Parlament může přijmout nebo odmítnout konečnou dohodu, ale nikoli ji měnit. Mm, výbor vypracovává zprávu z vlastní iniciativy, které bude předkládat názor parlamentu, to, jaký bude mít dohoda dopad na místní a regionální orgány na sociálně ekonomickou soudržnost. Regi tedy vypracovává stanovisko. Naší zpravodajkou je paní, navrhovatelkou je paní Vana, lhůta je 21. E, října pro pozměňovací návrhy a nyní dám slovo panu Skřelecovi jménem paní Vany. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Já budu hovořit teď jménem paní Vany, která musela kvůli jiným povinnostem odjet, tudíž zde nemůže eh, být. Snažila se to všechno trošičku urychlit a být zde, ale nešlo to. To znamená, že budu tedy hovořit jejím jménem a přečtu tedy její stanovisko. Takže první řadě tady všichni samozřejmě znají dohodu TTIP, TISA je ale méně známá dohoda. Jde hlavně tedy o dohodu, které, o které se zač, začalo hovořit eh, v roce 2014 v březnu. Jde hlavně o další prodloužení či eh, další stavební kámen na dohodě GATS. V tuto chvíli jde hlavně o multilaterální úroveň VTO. E, v tuto chvíli hovoříme již o 14 vyjednávacích kolech, která se odehrávají v Ženově. Eh, paní Mreding se tomuto tématu také věnuje, také dokonce už tady zaintegrovala určité odstavce týkající se specifici, specifických kompetencí a celá vyloučila veřejné služby, což je velmi dobře. A proč by výbor eh, Regi se k tomu měl nějakým způsobem vyjadřovat? Myslím si, že je to velmi důležité, aby se k tomuto tématu vyjadřoval, protože to má velký, velký dopad na veřejné služby a také na veřejné zakázky na místní úrovně dopad eh, této dohody bude mít také jasný dopad na společenskou a sociální soudržnost. A hovoří se tady také o jasných eh, limitech pro manevrovací prostoru pro různé aktéry. A to samozřejmě bude mít také dopad i na městskou dimenzi politiky soudržnosti. A proto je velmi důležité, aby tady eh, se výbor eh, vyjádřil a aby také se hovořilo o národních eh, regulacích, které budou mít jasný dopad na místní a regionální úroveň. Co se týče tady eh, tohoto stanoviska, eh, apelujeme na členské státy a na komise, aby eh, samozřejmě zohledňovali hlavní principy týkající se soudržnosti. Potřebujeme také ohodnocení dopadů ty se a potřebujeme více informací týkající se této dohody. Nechceme, aby standardy a principy politiky soudržnosti byly nějakým způsobem rozmělněny eh, nějakou takovou další dohodou o obchodu. Chceme také, aby místní a regionální eh, úřady mohly, měly rozhodovací schopnosti a aby se také respektovaly závazky článku 1.3 dohody GATS. Je velmi důležité, aby se vyjednávání zúčastnili i regionální a místní aktéři. Chceme také jasně zaručit, aby byly z této dohody zcela vyloučeny všechny veřejné služby. Mm, také chceme, aby k, do, k dohodě bylo při, jaksi mm, doplněno několik pozměňovacích návrhů. E, Evropský parlament k tomu nemá nicméně v tuto chvíli nárok a to není správné. E, rychlý postup v rámci parlamentu si myslím neposkytuje dostatečně velký prostor, který si tato dohoda vyžaduje. To znamená, že je velmi důležité, aby se to změnilo. Paní Vana také řekla, že se samozřejmě těší na všechny připomínky ze strany stínových zpravodajů a samozřejmě, že je velmi ráda, že s nimi všem může spolupracovat na vypracování tak důležité zprávy. Děkuji. Děkuji za tuto prezentaci. Chci říci, že dva stínoví zpravodajové paní Vaně odeslali již své temné eh, poznámky takže eh, jsou to dva kolegové, eh, kteří se již paní Vaně ozvali písemně. A teď hovoří stínový zpravodaj za Alde. Ano, eh, jsem velmi rád, že mohu hovořit svým mateřským jazykem. Ano. Děkuji, pane paní předsedkyni, milí kolegové. Eh, je tady několik věcí, které bych rád zmínil. V první řadě bych rád poděkoval své kolegyně Vaně za tuto skvělou práci a jako stínový zpravodaj za ALDE bych tady rád zmínil některé myšlenky. Náš výbor Ehm, v podstatě ve chvíli, kdy se vyjadřuje o svých kompetencích v souvislosti s tímto tématem, tak musí dávat velký pozor. Protože co se týče jak se toho samotného textu, eh, stanoviska, tak je třeba si uvědomit, že ve chvíli, kdy EU hovoří o kritériích, politických kritériích, tak hovoříme o kritériích, která musí být pří, přísnější. Nerozmělňujeme, spíše eh, zpřísňujeme a to je velmi důležité protože nechceme, aby došlo zde k tady k nějakému rozmělňování. To znamená, že pokud budeme chtít kritéria měnit, tak spíše zpřísňovat. A toto je stanovisko týkající se dohody TISA. A myslím si, že bychom to v tuto chvíli neměli ze všeobecňovat a, na, a hovořit obecně o všech dohodách o obchodu. Já si myslím, že je třeba mít na paměti, že Evropská unie nemá mandát k tomu, aby nějakým způsobem ovlivňovala veřejné služby v jednotlivých členských státech. Jsou to národní státy, které mají tu pravomoc rozhodnout to, které služby budou považovány za veřejné. Rád bych také připomněl či upozornil na to, že členské státy mají zodpovědnost za to, aby na regionální úrovni nedocházelo jaksi k negativním dopadům, tudíž aby nikdo netrpěl na regionální a místní úrovni. A to je velmi důležité, je třeba to mít na paměti. Musíme jednat také velmi obezřetně v souvislosti s tímto stanoviskem, protože je třeba si uvědomit, jaký cíl si stanovila tato zpráva. Jde samozřejmě o to najít nějakou dohodu, která bude vyvážená a která samozřejmě zlepší a podpoří obchodování se službami. Je třeba také porozumět tomu signálu či té zprávě, kterou chceme vyslat výboru INTA tímto či prostřednictvím tohoto stanoviska. To jsou vlastně ty myšlenky či připomínky, které jsem zde chtěla vyjádřit a slyšel jsem, že už někteří naši kolegové své připomínky zaslali písemně a já tak eh, učiním taktéž, tak aby paní zpravodajka obdržela všechny připomínky a návrhy písemně a jsem si jistý, že všichni budeme pracovat takovým způsobem, abychom docílili toho, co nejlepšího řešení. Děkuji paní Damatu. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych velmi ráda poděkovala naší kolegyni za to, že tak Eh, trvala na tom, aby se náš výbor tohoto tématu zhostil. Myslím si, že je to velmi důležité a je to správné. A myslím si, že velmi také důležité to, o čem hovoří první odstavce eh, tohoto stanovisko, to znamená hovoří o těch dopadech, které by tato dohoda mohla mít na regionální a místní úroveň a také zmiňuje, jak si eh, ta, to, že vlastně ta vyjednávání jsou obestřená tajemstvím, že je to dost netransparentní, což je velmi důležité. A chci říci, že co se týče toho textu, tak eh, my se vlastně o obsahu toho textu eh, dovídáme vlastně pouze díky tomu, že na veřejnost unikají informace, stejně tak, jako to bylo v minulosti při různých unicích eh, informací. A když se podíváte na ty dokumenty, které jsou eh, k dispozici, tak pět let po vstoupení v platnost eh, získáte informace a pokud to nevstoupí v platnost, tak až deset let po začátku vyjednávání, kdy to všechno nemůže být odůvodněné pouze jak si těmi základními Eh, argumenty, protože tady by došlo ke, k liberalizaci všech služeb, včetně tedy dopravy, zdravotnictví a tak dále. To znamená, že tady by došlo k deregulaci, decentralizaci a to by všechno podkopalo samozřejmě sílu a kompetence eh, regionálních a místních úřadů. A já si myslím, že si musíme uvědomit, že to jsou velmi důležití eh, partneři, ale tady hovoříme o zásadních, existenčně důležitých službách, které jsou nutné pro všechny všechny naše občany a my nesmíme dovolit, aby došlo k oslabení těchto e, služeb pouze z, dů, z toho důvodu, že se budou chtít obohatit jako obvykle velké nadnárodní koncerny. Tudíž nelze opravdu do, dovolit to, aby se ty nůžky rozevíraly ještě více. To by všechno šlo proti eh, cílům sociální a ekonomické soudržnosti a naši, náš výbor se tomu i z tohoto důvodu musí zásadně věnovat. Děkujeme, děkujeme za všechna tato stanoviska. Ještě dva kolegové, prosím. Velmi stručně, paní předsedkyně. My jsme si vědomi, že ve chvíli, kdy hovoříme o mezinárodní smlouvě o liberalizaci obchodu se službami, bude samozřejmě vést k tomu, že si uvědomíme i všechna, všechna ta citlivá témata, se kterými to souvisí, včetně tedy ochrany osobních údajů a včetně tedy důležitosti veřejných služeb. Tady chci říci, že toto je pořád ještě obestřeno mnohými aspekty, které jsou zcela zásadní. Nicméně chci říci, že toto stanovisko nemusí či nesmí zdůrazňovat pouze všechno to negativní, ale musí také z něho vyplývat to, že to, tato dohoda může v sobě, či skrývá v sobě i velkou příležitost, protože tady hovoříme také o jednom ze způsobů, jak podpořit a zvýšit dynamiku obchodu eh, právě se službami. To znamená, že tady je třeba zajistit nějakou vyváženost, ale nelze všechno vnímat, jako kdyby to bylo něco, co bude mít a priori negativní dopad. To znamená, tady, prosím vás, nehledejme pouze to špatné, hledejme i ty věci, které opravdu mohou představovat velkou příležitost. Děkujeme, pane Luere. Já jsem ji řekla kolegům, že se nám zaslal písemné stanovisko, ale rádi si to vyslechneme osobně. Děkuji, jsem velice rád, že jsem opět zpátky. Takže nyní trošku jinak, pokud jde o srovnání s tím, co jsem říkal před chvíličkou. Takže k této zprávě pan Ivana bych rád poděkoval zásadním způsobem a já myslím, že bychom měli připravit stanovisko v regie, protože původně jsem si myslela, pokud jde o toto stanovisko, proč bychom ho vlastně měli dělat u nás v regie. Ovšem já jsem si to promyslela, rozmyslela, vidím, jak je v tom náš zájem, je určitá nedorozumění, pokud jde o obchodní dohody, které často vyvolávají. A proto si myslím, že ten dialog je nesmírně důležitý, především ta transparentnost, určité sladění, to je nesmírně důležité v tomto ohledu. Zároveň bychom měli odstranit všechny ty bariéry, aktéry v oblasti obchodování v tomto přepojeném světě. Pokud naše státy chtějí zůstat konkurenceschopnými, EU je největším exportérem světa, exportérem služeb, desítky milionů pracovních míst to představuje u nás v Evropě v rámci sektoru služeb. A otevření tohoto trhu bude jistě znamenat další růst, další pracovní příležitosti. To jsou lekce z minulosti. Severní Eh, Koreji nebo v Bělorusku, žije se tam lidem lépe než v Kanadě nebo ve Spojených státech nebo Nizozemí či Velké Británii. Ne. A tam je určitý důvod tohoto faktu. A ty se samozřejmě hm, znamená asi 20 miliard hodnoty, pokud jde o celoroční HDP EU. To je dvojnásobek benefitů, které očekáváme ze stávající dohody například s Kanadou. Úspěšná TISA dohoda bude znamenat konkrétní výhody pro naše biznesy, finanční, profesionální, telekomunikační, oblast dodávek, environmentální služby. Skutečně se jedná o jednu z nej, jeden z největších důvodů, proč my ve Velké Británii jsme schopni vůbec ještě jaksi bojovat za eh, naše členství v EU. Regulační transparentnost, zvýšení této transparentnosti, to by mohlo podpořit i celý společný trh, tuto agendu. Je paní Redingová, která byla spravodajkou a která vlastně pracovala za INTA v této oblasti, zatímco Evropa nemá, hodnot, nemá mm, žádné hranice, tak bychom právě měli eh, věnovat velikou pozornost v této oblasti obchodu, kde jsou obrovské bariéry a EKR chce odstranit tyto bariéry, samozřejmě za předpokladu, že standardy zůstou zachovány a členské státy i na místní úrovni budou řídit veřejné služby tak, jak si myslím, že je to nejlepší v jejich zájmu. Čili my to považujeme za dobrý standard a no, rovné hrací podmínky pro naše společnosti za mořem. A samozřejmě, že my to připravíme za nás za EKR vyváženým způsobem a doufám, že to umožní našim kolegům v rámci regi schválit tyto naše připomínky. Děkujeme, říká paní předsedající, jim končíme naší diskuzi. Ještě jednou připomínám, že 21.10. je lhůta pro pozměňovací návrhy, je to středa. Tím jsme dokončili všechny body na našem dnešním programu. Nyní nás už čeká pouze schválení rozhodnutí koordinátorů. Koordinátoři se sešli dneska dopoledne, rozhodnutí jsme vám rozeslali. Máte k tomu nějaké připomínky, nějaké, souhlasíte, pan, pan minister, my jsme měli možnost se na to rychle podívat. Dvě drobné poznámky. Aby nedošlo k nějakému nedorozumění, ty otázky k ústnímu zodpovězení. Tři otázky jsou tam zmíněny, ty, které jsme odsouhlasili. To je v pořádku, to je otázka s usnesením. Ovšem rovněž jsme se dohodli na tom postupném přístupu ohledně zjednodušování eh, v začátkem října, tam jsme o tom hovořili, u těch ostatních oblastí bychom to chtěli ještě se tomu věnovat později, aby nedošlo k nějakému nedorozumění. A zpravodaj pro Řecko, měl by to být stálý zpravodaj, čili ne takový ten běžný zpravodaj, bude to taková mimořádná pozice. čili nejde o běžné zpravodajství. Čili stály zpravodaj, pokud bychom tomu tak mohli říkat v Řecko, tak se zbytkem už pak můžeme souhlasit. Si dovolíte k těm ústním otázkám, já jsem již tam podepsala eh, ten dopis. Eh, pod ty ústní otázky můžeme samozřejmě pořadí změnit, tak aby jsme viděli, jak důležitá je tato otázka pro oblast jednodušování. A změníme i teda tuto poznámku ohledně zpravodajství, to znamená stálý zpravodaj pro Řecko. S těmito úpravami můžeme schválit rozhodnutí koordinátoru. Někdo to budu různé? Nikdo? Nikdo po celém tomto dlouhém dnu? No, já jsem očekávala obrovský seznam přihlášek do bodu různé. Takže uvidíme se opět ve čtvrtek 12.11. od 9 ráno a budeme zde až do 18.30 večer a paní předsedkyně ještě by ráda poděkovala i tlumočníkům za tento dlouhý den. Děkujeme.